Bien, je vous prie de gagner votre place et j'ouvre la... Kolegové, prosím pěkně, posaďte se, abychom mohli začít naše zasedání, eh, protože eh, zahájíme to první skupinou monitoringu týkající se revize víceletého finančního rámce 2014-2020. Ehm, eh, myslím si, že nejsou žádné připomínky k programu dne, takže ji můžeme schválit. A teď bych vám rád oznámil, že písemnou procedurou jsme měli žádost o přidružení na základě článku 44 ke zprávě z iniciativy výboru DV týkající se vyhodnocení Fondu Solidarity, takže budeme přidruženi v souvislosti s příslušným článkem. Jelikož se jedná o, teď se jedná o zápis z 19. listopadu 2015. Máte k tomu nějaké připomínky? Neli, považuji ho za schválený. A tudíž se dostáváme hned eh, eh, k tomuto zasedání monitoringu a já se pokusím to přeložit do francouzštiny, praví pan předseda. Mm, a rád bych tady přivítal eh, vás všechny, zejména našeho zpravodaje pana Olbrichta a paní Toma, kteří jsou jak z výboru pro rozpočet, ale zároveň výbor pro INTE a EMPL a KONT. Oni byli přizváni, aby se účastnili k naší schůze k tomuto tématu. Takže srdeč, rovněž srdečně vítám zástupce komise eh, z DG Budge, RTD, OSE, PKURO a EMPLO a velice srdečně bych jim chtěl poděkovat za to, že přišli. Rád bych vám připomněl, že minulý týden jsme měli diskusi týkající se e, e, revize víceletého finančního rámce 2014 až 2020 a mohli jsme zahájit tu diskusi na základě vynikajícího dokumentu, který připravil naši zpravodajové pan Olbricht a paní Toma a jak je v tomto e, dokumentu zobrazeno v rámci přípravy revize Rozpočtový výbor se chce zaobírat přeskumem fungování a prosazování nových nástrojů, se kterými se počítá v novém finančním rámci v rámci víceletého finančního programu, co se týče prioritních politik pro dosažení cíle 2020. Eh, eh, zároveň máme obavy týkající se eh, toho, jak se to rozvíjí s rozpočtem, protože díky potížím, kterým čelíme na základě naléhavé krize, a e, zejména co se týče Řecka, ale také co se týče migrace, e, e, bude třeba podívat se na rozpočet, jak to vypadá s těmi trasfondy. To neusnadňuje parlamentní kontrolu a ani srozumitelné čtení veřejnosti co do evropského rozpočtu čitelnost tedy. Eh, takže podle nejlepšího vědomí a svědomí při přípravě této revize od dneška do měsíce března budeme mít celou řadu schůzí, stejně tak, jako je ta dnešní. Tato monitorovací skupina eh, která se koná dnes, se soustředí na využívání nástrojů flexibility v rámci víceletého finančního rámce a k otázce pladeb. A máme tedy tady problém s platby. E, tato schůze e, bude strukturována do dvou částí, kde bude jeden nebo více příspěvků a po každé části bude potom zasedání pro otázky, které uvedou naši zpravodajové a to všechno bylo připraveno buď sekretariátem rozpočtu nebo našimi spolupracovníky. Najdete to v poznámce právního servisu parlamentu týkající se otázky speciálních nástrojů a pladeb. Rád bych vám připomněl, že musíme skončit v 11 hodin, či v 11 hlasy, hodin začneme s hlasováním. Čili eh, máme tady eh, velice senzibilní situaci, protože je třeba, abychom eh, s velkou přísností sledovali také ehm, řečnický čas. Nejdřív dám slovo panu Olbrichtovi na pěti minut, aby nás té první části uvedl do ustanovení týkající se nástroje flexibility. Thank you, President. No, děkuji, pane předsedo. Dnes v podstatě zahajujeme, otevíráme diskusy o přeskumu, eh, případně eh, analýze této eh, tohoto víceletého finančního rámce. Co je pro mě pro jako zpravodaje zejména zajímavé, je udělat si celkový obrázek všeho k dnešnímu dni na celé to období. No a samozřejmě, že bychom v nejbližších týdnech chtěli dokázat, že stanovisko parlamentu by mělo spočívat v tom, že by mělo dojít i e, k přeskumu a nikoli pouze k revizi. Um, tedy, že by mělo nastat úplně od podlahy nové pojetí um, toho nařízení. Chceme tedy jednak charakterizovat, jak si vede ten více ty finanční rámec, jak se projevuje zavedení prvku flexibility a jak to dopadlo v roce 2014. A po dvouletém fungování tohoto finančního rámce v novém stylu se tážeme, funguje to či ne. Potřebuje to zjednodušit či ne. Zejména ta flexibilita jako taková. A na konci se budeme muset vypořádat se zásadní otázkou. Přejeme si ještě více flexibility ve druhém části toho období v rámci tohoto víceletého finančního rámce a na tu budeme schopni odpovědět, zodpovíme-li nejdříve otázku, funguje ta flexibilita správně v těch eh, prvních dvou letech? Jedná se o nesmírně technickou záležitost, tedy nejdříve musíme dohloubky pochopit eh, vše, o čem budeme rozhodovat a pak zkusíme určitým způsobem inventarizovat, jakým způsobem bylo využíváno toho nástroje v těch prvních dvou letech. Kam jsme dospěli? Jak jsme na tom? Jak to bude vypadat v roce 2016? Jaké jsou dopady? Ehm, využívání flexibility v tom druhém období, jak bude na základě toho vypadat ten víceletý finanční rámec na svém konci. Odpovědi zatím neznáme, proto se budeme muset opravdu ponořit do té problematiky a zamyslet se i nad veškerými výhodami toho nástroje, nad stávajícím stavem a co stojí za to změnit. Tedy to pouze úvodem. Děkuji vám mnohokrát, pane Holbrichte, za tuto prezentaci a za mm, výzvy, kterým čelíme při této revizi, protože e, to není zrovna snadné. První část se týká nástrojů flexibility. A mm, abychom tedy dali hlavní body naší diskusy a udělali správné pořadí. Nejdřív dám slovo panu Wernerovi, který je ředitelem generálního ředitelství pro rozpočet. Pane řediteli, máte na 15 minut slovo. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám zpravodajové, děkuji vážení poslanci, že jste nás sem posla, pozvali, abychom s vámi zahájili revizi toho finančního rámce na období 2014 až 2020. a konkrétně flexibility. Tím jsme se dostali přímou čarou do srdce této problematiky. A samozřejmě se nejedná o novou diskusi podstatě samotná povaha víceletého finančního rámce spočívá v tom, že omezujeme flexibilitu že si například nastavujeme stropy eh, pro hlavní kategorie výdajů, nastavujeme si zásady plateb a právě v rámci tohoto víceletého rámce ta flexibilita je omezená. No a zrovna v tomto omezeném prostoru se dá nasmlouvat víceleté programy a díky nim víme, že ty programy budou fungovat po více let. Eh, totiž musíme tady nastolit rovnováhu mezi předvídatelností financování na straně jedné a flexibilitou na straně druhé. U období 2014 až 2020, které máme nyní pod drobnohledem byl ten začátek velice obtížný. Tady bych rád eh, ještě všem připomněl, jak vypadalo vyjednávání, které vůbec vedlo ke stávajícímu finančnímu rámci. V únoru roku 2013 Evropská rada se připravila k schválení poprvé finančního rámce, který byl ve skutečných číslech menší, skromnější než ten předchozí. A zásadní rozdíl spočíval zejména jak v závazcích, tak v latách, což okamžitě motivovalo komisi k neobvyklému kroku okamžitě oznámit vládám, že tento finanční rámec nebude životaschopný, nepočítá-li s maximální možnou flexibilitou. Nebude-li tedy ta flexibilita do něj zapracována. No a právě díky tomu i otázka flexibility si našla cestičku do závěru zasedání rady. Přesto však je to uh, takový um, obtížný boj, abychom tomu dali konkrétní tvar. A myslím, že nikdo nespochybní vysokou prioritu, kterou přičítá i parlament. Uh, nástroj flexibility a já eh, chci uznat, eh, že parlament velice důsledným způsobem se zasazoval o tu flexibilitu, no a kdyby eh, tomu tak nebylo, tak bychom dnes ve stávající podobě tento finanční rámec neměli a neměli bychom tam ani tu flexibilitu, tak jsme, jak si ji parlament vybojoval. Tedy výsledek vyjednávání znamená velice těsný rozpočet v něm však ta flexibilita je a máme i nové nástroje flexibility, které si musíme proanalýzovat, do jaké míry jsou schopny vyhovět potřebám Evropské unie pro toto období. Na úvod bych rád upozornit na určité rozlišení, které zde chci zavést. Totiž já se budu zabývat analýzou nástrojů flexibility, jichž lze využít v rozpočtovém řízení. Všechny nástroje flexibility jsou využitelné rozpočtovými orgány, což samozřejmě je rozhodující kritérium eh, pro radu. Zda tam máme kvalifikovanou většinu, která je schopna eh, změnit eh, stropy, anebo absolutní eh, dohoda, která pak přechází do vyjednávání s parlamentem. Ono to není všeobjímající nástroj flexibility v tom širším smyslu, totiž revize, kterou máme jako eventualitu od samého začátku finančního rámce. Ono vždy bylo možné stropy změnit v rámci finančního rámce Avšak byly tam mnohem náročnější požadavky na většinu v radě. Dočasně bylo rovněž možné dosáhnout flexibility kvalifikovanou většinu, ale od Lisabonské eh, smlouvy od vstupu v platnost tedy Lisabonské smlouvy už potřebujeme jednomyslnost na radě a vyjednávání s parlamentem. Já se tedy z tohoto důvodu soustředím na ty nástroje flexibility, jichž lze využít a které lze mobilizovat v rozpočtovém řízení. Otázky, které si musíme položit v tom uším významu toho slova, jsou jsou vhodné k tomu, aby zacházeli nějakým způsobem s nízkými rezervami. Další otázka. Neměli jsme vlastně nikdy více ty finanční rámec, kde by ty marže, ty rezervy byly tak skromné, totiž těsné stropy, to je jeden z důvodů, a za druhé přání spolu legislátora, abychom si co nejvíce už naprogramovali v rámci těchto stropů od samého začátku. Máme tedy pouze něco přes 1% bod u těch stropů, které nejsou předem naprogramovány. 99% už je připsáno určitému programu, takže to je velice obtížné. Pak otázka zní druhá. Jsme schopni reagovat na nepředvídatelné okolnosti? No a právě parlament vždy velice vhodně upozorňuje na to, že se může mnohé změnit a že sedmileté programovací období ani nyní se hráno s volebním obdobím parlamentu už se nám změnil i parlament a změnila se i komise, tedy někdo to vše nastavil a někdo jiný to teď musí hlídat a provádět. A to vše musí nějakým způsobem být eh, posouzeno v kontextu toho, zda je ta flexibilita vyhovující. Máme tedy za prvé něco, co se nazývá takzvané zvláštní nástroje, které jsou specifické tím, že umožňují dostat se nad ten strop, že se dá eh, odhlasovat překročení stropu jak v závazcích, a to není spochybnitelné, ale rovněž v platbách a to je názor parlamentu a komise. Ale o platbách pohovoří můj následovník, ten posoudí právní aspekty této otázky, ale komise nemá pochyb, že u tohoto nástroje se to týká jak závazku, tak pladeb, kde se lze dostat na ty stropy. Ono už to existovalo i v předchozích obdobích a zde vidíte v tom dokumentu, jak to bylo vše rekalibrováno. Tady máme dva sloupce. V roce 2011 tam jsme ty ceny udělali srovnatelnými a například na řešení humanitárních eh, operací ve třetích zemích jsme to přizpůsobili. Unijní eh, fond pro solidaritu byl nominálně snížen, i když je stále ještě vyšší než ve kterémkoliv jiném roce. Zabývá se katastrofami kdekoliv EU a nyní je možnost jej převádět do následujícího roku. Rovněž ten fond přizpůsobení se globalizaci, globalizaci byl nominálně snížen. Tam se jedná o eh, kompenzační platby u eh, větších vln nezaměstnanosti. A co je nejdůležitější, je nástroj flexibility, vy tomu někdy říkáte flex, já vím, vy odborníci, tedy flex, ten je zejména hodnotným prvkem, jelikož za prvé už to je uchopitelné v současných cenách už to má hodnotu více než 500 milionů eur a dá se kumulovat po více let a není připsán žádnému konkrétnímu využití. Tedy rozpočtový orgán si může rozhodnout, k čemu to využít, no a právě proto je tak cený pro nás. Všechny tyto nástroje už byly využívány, a to značnou měrou v rozpočtovém řízení. Už právě v roce 2014 i 15 tady vidíte ty částky na tomto uh, slajdu. Ale nejvýznamnější způsob využití je právě nástroj flexibility na rok 2016. Zrovna jste o tom hlasovali v kontextu rozpočtu na příští rok tady vidíme mobilizaci více než 1500 eh, milionů, což v podstatě vyčerpalo celkovou částku v kontextu třetího migračního balíčku. Snad eh, stojí za to dodat, že samozřejmě po roce 2016 bude nástroj flexibility k dispozici v rozsahu něco více než 500 milionů ročně rok po roce, ale do roku 2016 jej nikdy nebylo plně využito. Tedy to jsou už stávající nástroje, které nám umožňují hlasovat o dodatečných částkách nad to, co bylo dohodnuto ve víceletém finančním rámci. Ale ta sada nástrojů u Flexu zahrnuje ještě nový významný prvek, totiž nelze zvýšit celkovou částku, lze však přeskupit a nově nastavit závazky mezi rozpočtovými liniemi a mezi lety. Tedy máme globální rezerva na závazky, pak máme globální eh, rezervu pro růst a zaměstnanost, zejména zaměstnanost mládeže, která signalizuje záměr legislátora u tohoto nástroje. No a stručně řečeno umožňuje to, aby rezervy, již není v rozpočtu využíváno, byly kumulovány sečteny a nově přiřazeny novým úkolům a snad i novým rozpočtovým liním, je-li to nutné. Druhý nový nástroj jsou eh, rezervy eh, pro eh, znovu takové nečekané události a tam se dá překračovat až o 0,03 EU GNI. To jsou technická přizpůsobení a e, tam v eurech je to zhruba 4,4 až 4,5 bilionů ročně. Neumožňuje nám to však překračovat tu celkovou částku a proto to musíme v pozdějších letech nějakým způsobem znovu srovnat, abychom odebrali rezervy z těch pozdějších let. Takže je to spíš takové přeskupení. Pak ještě dva další významné nástroje flexibility a každý z nich má trochu jinou povahu. Jeden spočítá v tom, že referenční částka v legislativních aktech týkajících se víceletých programů může být překročena či případně nedorozpočtována až do výše 5% v každém rozpočtovém roce podle eh, či v poměru k těm částkám v každém programu, což nám umožňuje ať už trochu podpořit více nějaký program, pokud si vede velice dobře, a nebo e, nějaký frontloading e, a tak dále, pokud to je u nějakého programu nutné. Takže pokud se ukáže, že je vhodné to přizpůsobit, tak e, máme tu možnost. A pak máme určitou rezervu na řešení krizí v zemědělství. Ta si 400 eh, milionů eur každý rok ponechává z přímých pladeb pro každý případ. Kdyby měla nastat nějaká krize a pokud té částky využito není, tak v následujícím roce se to vyplácí farmářům, zemědělcům. Ještě, abych eh, znázornil možné využití těch dvou nových nástrojů eh, GMC a CM, je možné je šikovně kombinovat. A tím doda, uh, eh, už stávající rezervy uh, trochu přeskupit mezi lety, mezi rozpočtovými liniemi. Například eh, globální marže pro závazky je limitována do roku 2017 v tom stávajícím rozpočtu, avšak pokud by rozpočtové orgány chtěly se dotknout a čerpat i z těch eh, rezerv po roce 2017, dá se využít nástroje CM a díky tomu se dostat i na ty peníze, které jsou pozdější. No. Děkuji. Takže obecně v tom víceletém finančním rámci se to musí zachovat, ale z roku na rok se díky tomu dá udělat mnohé. Nyní ještě připomínám, samozřejmě všichni víme, že máme tu globální rezervu na závazky, ta už byla využita v letech 2014 a 15. Tam jsme přiřadili 2,4 miliardu eur i EFSI. Což v podstatě okamžitě znázornil potenciál tohoto nového návrhu. Dá se ji využít i pro platby a ta bezpečnostní rezerva, zatím jí bylo využito pouze pro platby. V roce 2014 jí bylo, byla mobilizována, abychom byli schopni proplatit dodatečných 3,2 eh, miliard eur, abychom snížili eh, ty um, dosud neproplacené platby a offsetting má nastat v letech 2018 až 2020. A konečně další nový um, nástroj, to je ta globální rezerva pro platby, GMP. Ta umožňuje opět zpřístupnit eh, ten rozdíl mezi stropem a už eh, vykonanými platbami. Tady to bylo koncepčně zpracováno, tady to musím parlamentu opravdu přiznat, eh, v průběhu vyjednávání pro tento finanční rámec. Tedy to je z dílny parlamentu a čekáme, že v následujících letech se projeví plný potenciál tohoto nástroje, protože do určité míry ta záruka, že všechny platby v tomto finančním rámci budou skutečně proplaceny. A tam máme ale v poznámce pod čarou ještě jednu výhradu, že v posledních třech letech je možné um, k tomu využít pouze 7, 9 nebo 10 miliard. Takže si musíme uvědomit, že nemůžeme tvořit větší mezeru. Ale pokud se nám podaří tomu vyhnout, tak můžeme právě tady toho nástroje GMP využívat, což je rozdíl s předchozím finančním rámcem víceletým. Tam víte, pokud si vzpomenete, více než 50 miliard eur v platbách a v těch odhadech nebylo jich možno využít, protože patřili k nesprávnému roku. A pak se to naskupilo a ono to tam zůstalo. A teď máme nové ustanovení, ty, že bychom mohli mít větší flexibilitu. Zatím to bylo využito pouze okrajově, například v roce 2014 pouze 100 milionů, ale čekáme, že v poz, pozdějším období v rámci toho víceletého finančního rámce to se hraje významnější úlohu. Tedy závěrem. Úkolem komise, úkolem parlamentu v těchto diskusích je jednak vyhodnotit fungování těch zvláštních nástrojů, jednak eh, prostudovat vhodnost stropů pro platby a ještě vám chci připomenout další dimenzi. Na níž se intenzivně pracuje v kontextu, který souvisí s tím, co hovoříme, o čem zde hovoříme, i když je jiný. Totiž rozpočet eh, rozpočtování na základě výsledku a otázka zjednodušování. A tam možná rovněž přijdou návrhy, jak zjednodušit i mobilizace toho nástroje flexibility, protože někdy je to opravdu obtížné se dopracovat té mobilizace. My se nyní tím zabýváme. Možná budeme muset změnit i celé nařízení, změnit finanční nařízení, což rozhodně není jednoduchou záležitostí. E, místo předseda však e, staví zjednodušení e, na čelném místě, záleží mu na něm a proto my rovněž zvažujeme zjednodušení v kontextu této revize. A nyní ještě poznámka na okraj. Dopad této revize na flexibilitu nadnese opětně otázku trvání budoucích finančních rámců. Protože to vše souvisí s flexibilitou a s předvídatelností. A ono je to vše vlastně propojeno. Tedy srdečně vám děkuji za možnost uvést do této problematiky. Děkuji vám mnohokrát za vaše úvodní slovo. A Děkujeme, eh, že nám to pomůže eh, přejít dokumentům komise a umožní nám to pokročit dál. A teď dám slovo paní Evelyn Walder, která je šéfkou jednotky institucionálního rozpočtového práva servisní služby parlamentu, která se nám vyjádří ke specifickým platbám. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo, dámy a pánové, já se skutečně omezím na pět minut. Děkuji, pravý pan předseda. Všichni jste dostali právní názor, eh, který se hluboce touto otázkou zaobírá a mohu se tedy pouze soustředit na určitý souhrn. Nejprve před Odběžná poznámka. Všichni víme, že otázka mobilizace speciálních nástrojů pro prostředky pladeb nad rámec stropu se neschledal s jednomyslností na radě. Víte, že to tedy nám skutečně způsobuje velké starosti a bylo to tomu tak už v rozpočtu minulých letech a bylo to nakonec vyřešeno dvěmi unilaterálními prohlašeními ze strany Evropského parlamentu, které vyslovili z souhlas s nesouhlasem. Teď, co se týče prostředků na závazky. Otázka je velice jednoduchá, protože článek 3 odstavec 2 eh, eh, finančního nařízení a bod uvedního ustanovení 15 eh, vysloveně praví, že tyto nástroje mohou být mobilizovány nad rámec stropu závazků. Ale teď je třeba rozlišovat mezi dvěma skupinami specifických nástrojů. Tři z těchto instrumentů eh, počítají s kompenzačním mechanismem během více let. To znamená, že by neměli přesáhnout globální strop finančního nařízení nebo více, toho finančního rámce. Pardon. S tím se počívá také, co se týče nástrojů, které jsou ve 13 a 15 to jsou ty prostředky na pracovní příležitosti a hospodářský růst a na specifická opatření pro čelení nezaměstnanosti mládeže. Co se týká těch čtyř dalších specifických nástrojů, to znamená rezerva pro naléhavou pomoc, fond solidarity a nástroj flexibility, jakož fond pro přizpůsobení se, tady není otázka kompenzace. To znamená, že z toho vyvozujeme, že veškeré závazky, které jsou mobilizována či prostředky na závazky, mohou překročit globální strop víceletého finančního rámce. Tato analýza textu je podložena záměrem rady, který byl vyhlášen 7. a 18. února 2013, kde docházelo k deblokaci vyjednávání víceletého finančního rámce, kde bylo řečeno, že eh, respektivní finanční nástroje musí být propočítávány, co se týče závazku v rámci víceletého finančního rámce plus v rámci stávající roku. A Eh, tak toto eh, komise, tomu, to komise poslechla. My vyvozujeme tedy z toho, že pro ty čtyři specifické finanční nástroje mobilizace nad rámec víceletého finančního rámce je možná, co se týče prostředků na závazky a tyto nástroje byly skutečně také nad rámec stropu mobilizovány do dnešního doby. Jaká je situace pro prostředky na platby? tady bohužel nařízení nemá No, e, protože e, tady je třeba odstranit tu určitou dvojznačnost, a zejména to bychom měli udělat při revizi, zejména článek 3 odstavec 2 a také jeden z bodů úvodního ustanovení hovoří pouze o překročení stropu na platby eh, eh, v rámci eh, specifického určení a ustanovení. Ale my říkáme, že prostředky na platby mohou být mobilizovány nad rámec stropu VFR. To se týká článku 4 odstavce 1 který se týká kalkulu stropu vlastních zdrojů a toto ustanovení odkazuje na článek 3 odstavec 2 nařízení a tato reference, tento odkaz je velice důležitý, protože upřesňuje, že mobilizace specifických nástrojů prostředků na úvěry e, e, vlastně se vztahuje rovněž na prostředky na platby. A potom tady máme článek 13 odstavec 4 nařízení, které ustanovuje vysloveně, že co se týče e, bezpečnostních rezerv jak pro platby, tak pro Úvěry by mohla být řešena pomocí specifického nástroje, který je zmíněn v článku 3 nařízení. To znamená stejná možnost mobilizovat množství prostředků na platby nad rámec stropu by měla existovat také pro tyto čtyři specifické nástroje, eh, které jsou ve článku 3 odstavec 2. Omlouvám se, je to trochu technické. A teď, co se týče zásad dobrého finančního hospodaření a řízení. První poznámka se týká zásad platby závazků. Tento zásad tato zásada je zakotvaná ve e VFR a také v rozhodnutí o vlastních zdrojů. Znamená to, že pakliže prostředky na hmm, jak Prostředky na závazky eh, by měly být dále do souladu s platbami, protože v okamžiku, kdy se eh, tato možnost překročí pravý článek 5 nařízení, že eh, by specifické nástroje mohly mobilizovat něco, protože tato bezpečnostní rezerva pro článek 5 byla ustanovena jenom proto, aby rozpočty pro platby, eh, které byly stanoveny 900 miliard, mohly být plně využity aby, se, aby to vneslo do sousadu s těmi prostředky, na závazky na závazky. A byla tady naprosto, byl tady naprosto jasný úmysl legislativce, abychom tady měli jasný právní rámec, ale zároveň zaručili maximální flexibilitu, aby se Evropské unii umožnilo dostat svým závazkům eh, v souvislosti s článkem 323 a toto ustanovení vyžaduje, aby parlament, rada a komise bděli nad disponibilitou finančních rámců, aby Evropská unie mohla dostat svým právním úkolům. Ovšem tato situace byla zhoršena úvodním ustanovením číslo 4 Protože když tady máme rozlišení mezi eh, platbami, a závazky, Eh, je vázána na používání primárního práva a proto z toho vyvozujeme, že text VFE nebrání mobilizaci prostředků na platby nad rámec stropu a že tato mobilizace prostředků na platby nad rámec je v souladu s dobrým řízením rozpočtu. Děkuji vám mnohokrát. Bohužel pan předseda nemá mikrofon. J'ai noté qu'il ne serait pas téméraire de notre part. Eh, děkuji. Eh, já bych eh, teď možná řekl, že někteří kolegové budou ještě k tomu mít dotazy, ale každopádně je to, co jste řekla, povzbudivé. Teď tedy umožním výměnu informací a dou vám tedy nejprve slovo panu Obrichtovi. Eh, ano, děkuji, pane předsedo. No, já jenom tak chtěl, mimochodem bych říci, že to jsou opravdu závěry, kde potřebujeme ještě další zjednodušení i pro naši rozpravu, protože jsou tam ty právní prvky, které jsou samozřejmě důležité, ale někdo, kdo třeba úplně se v tom neorientuje, tak by z toho byl dost, byl by v tom dost ztracený. Myslím si, že takovou hlavní, hlavním komentářem je to, že ten eh, problém začal vlastně na začátku. Ten eh, problém s prostředky na platby. Na platby. A byl tam pouze velice malý, byla tam malá marže, to bylo jedno procento, tak eh, to, co se původně plánovalo, jako ta marže, to bylo velice malé. Musíme o tom zcela jistě ještě popřemýšlet. Myslím si, že to je právě kořen celé řady problémů. Možná bych se chtěla zeptat komise, zda by mohla reagovat na tuto právní analýzu. Hovoříme tam o tom, co je možné a co je nemožné. E, s těmi prostředky na závazky, to je, to je jasné, ale je, to, je tam problém s těmi prostředky na platby. Na, pokud využijeme speciální nástroje, tak otázkou je, můžeme to využít právě v těch prostředcích na platby, protože to si myslím, že je dlouho problém e, s radou na radě. Je to dost kontroverzní zda se mohou tyto prostředky využít na platby. Ehm, dokážu si představit, že to asi není něco nelegálního, je to tedy možné, tak já se tedy ptám komise, proč se to tak nedělá. Je to otázka na místě? Eh, no a pak je tam ještě druhý prvek, který je také důležitý. Máme otázky, které se týkají jednotlivých nástrojů. Za prvé, jak, tom, jak technicky by se to potom provádělo? A druhou, druhá ta otázka je, kdy? To znamená, je důležité naprosto jasně definovat okolnosti, které nám umožní využít tyto možnosti. Máme vůbec nějakou jasnou definici těch eh, okolností nebo té situace? Třeba uprchlická krize. Je to vůbec tedy eh, krize nebo ne? Je to, je to možné tedy použít? Myslím si, že problémem je také to, že nemáme jasné definice a to je také rovněž eh, důležité eh, zlepšit a přepracovat. Protože to pak má právní i praktické dopady, tam je ta definice prostředků versus závazků a další. Děkuji. Nyní paní Toma. Děkuji a potom dám uh, slovo komisi na krátkou odpověď. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také uh, řečníkům, byly velice obsažné. A eh, to, co se tady řeklo o dobrém rozpočtovém řízení, tady si myslím, že máme problém se stávajícím VFR. Já už jsem to říkala komisi. Uh, Eh, je to rámec příliš eh, nízký, redukovaný a zároveň tady dochází ke spožděním pladeb a závazků, která jsou velmi důležitá. Eh, už jsme vlastně dva roky po schválení VFR. Musíme to ještě vydržet čtyři roky. A už teď, každopádně alespoň rozpočet 2016, který jsme schválili, se mi zdá, a to je vlastně zásada mé otázky, podstata mé otázky, jsme už na maximální hranice používání těchto specifických nástrojů pro flexibility. Možná ne pro platby, pakliže chápu dobře, co řekla naše právní služba, ale každopádně pro závazky je tomu tak protože rozpočet, který byl odhlasován, to, eh, to jsme nevěděli, že budeme mít další závazky ze strany rady týkající se Turecka a to bude znamenat to celé nějak zahrnout do rozpočtu, takže my máme dojem, že se nacházíme eh, v, rozpočt, v permanentní rozpočtové revizi. Já tedy opravdu nechápu, jak bychom to měli eh, završit. A teď mám tedy jedinou otázku. Co nám zbývá? Jaké bezpečnostní rezervy? Jaké možnosti nám zbývají? Hovoří se tady o tom, kdyby to bylo minulý rok, nebo kdyby to bylo, eh, tehdy by se dalo říci za minulý rok, to ještě zvládneme. Ale co se týče těch příštích čtyřech let, když se podíváme na tom, jak se rozšiřují stávající krize, co nám zbyde? Děkuji, paní Nima, a teď žádám krátkou odpověď, prosím. Merci. Uh... Děkuji. Co se týče vaší otázky na prostředky na platby, které jdou nad rámec stropu, tak mohu říci, že komise vždy souhlasila s právní analýzou Evropského parlamentu. S tím tedy, že tyto prostředky lze čerpat ještě nad výši toho stropu, stejně jako prostředky na závazky. Ale při těch rozpočtových jednáních, která zatím jsme vedli, nám ty okolnosti umožnily i radě a parlamentu, aby vlastně na něčem se shodli a na něčem se neschodli a zůstalo zde opravdu dvojí, zůstal zde dvojí výklad těch marží. Rada to vidí spíše jako nižší strop a parlament vyšší tato možnost zde zůstane tak dlouho, dokud tam bude dostatečná marže pod tím stropem a každý si ty tady může zatím vykládat po tom svém způsobu. Ale pokud tam potom ta situace se zhorší, tak se můžeme dostat do situace, kdy rada a parlament budou eh, muset to mezi sebou jaksi vybojovat, pokud to tak mohu říct. možná by bylo eh, možné také eh, v rámci toho přeskumu a i toho přepracování eh, navrhnout vyjasnění textu. Nicméně pokud chceme vyjasňovat právní text, tak tam musí být jednomyslnost a také postup souhlasu Evropského parlamentu, takže to jsou dost obtížné překážky. Takže to musíme opravdu dobře promyslet, zda se tímto směrem ubrat ale je to potenciální možnost eh, zamyslet se nad tím, zda to potom v rámci toho přeskumu a přepracování mm, za tu definici vyjasnit. No a pak, když se ptáte, co tam tedy ještě zbývá, jako flexibilní část, tak to není eh, otázka, kterou bych mohl zodpovědět eh, numericky. Záleží to na tom, do jaké míry budeme, budou rozpočtové orgány v následujících letech mobilizovat ty ostatní nástroje. Takže musíme se podívat na to, co tam každý rok, co se čerpá každý rok. Třeba v roce 2017 eh, jsme začali s částkou 500 milionů ročně, to je poměrně malé. A co se týče těch marží, tak tam stále ještě zůstávají. Ty marže jsou poměrně malé, ale e, uvidí se, jak to, jak třeba až budete dělat další rozpočet, tak to bude záležet na vás, jakou marži tam necháte. Mm, protože vlastně každý rok, když se bude připravovat rozpočet, tak to bude záležet na tom, zda se rozhodnete nechat tam marže či nikoli. A potom to, co tam zůstane, tak to je možné využít a jak si znovu opětovně použít v rámci těch e, flexibil, těch nástrojů flexibility. Takže v podstatě ta situace bude závažet na vašich budoucích rozhodnutích. No, nemá. Děkuji. No, my jsme v roce 2014-2015 nemohli eh, využít eh, tuto mobilizaci prostředku. A teď pan Fernandez, no jo, budu velice rychlý, já se domnívám, že tato situace je jasná i pro radu protože nemá absolutně žádný smysl hovořit o flexibilitě a potom říci, že to je v rozpočtu. Když se hovoří o flexibilitě a o nástrojích flexibility, tak je to proto, aby se řeklo, že to přesahuje rámec rozpočtu. Protože kdyby to tak nebylo, tak bychom vůbec neměli potíže Eh, prostě tady hovořit o této, používat to slovo flexibilita. Já si myslím, že rada chápe dobře argumentaci a chápe dobře duch, ale interpretace není v pořádku. My máme potřebu jim říci, vykládejte to správně, dělejte správný výklad, eh, protože to je závazek, který vyslovili oni taky a nástroje flexibility nemá přece žádný smysl říkat, že budeme akceptovat, aby závazky byly rozpočet, ale důsledek je v rozpočtu. No to, to, to je totální inkoherence, nesoudržnost a eh, rada, jako my, musí být koherentní. Ne, je to pravda, musíme jim pomoci, aby byli koherentní. A měli bychom jim vysvětlit právní názor. Ale je to právní názor, kterému oni dobře rozumí. Domnívám se, vždyť oni vědí, že schválili lety finanční rámec eh, a v jaké výši závazku. A to je taky jeden z důvodů, proč platby musí být nad rozpočet, mimo rozpočet, protože jinak tady budeme ještě větší spoždění při platbách závazku, které bychom museli učinit. Děkuji mnohokrát. No, 30. Um, ehm, prosince 2013 jsme měli řadu nezaplacených závazků pro rok 20, a teďka, co se týče roku 2014 a 2020, prostě se ještě tento poměr navyšuje. Kdo by si přál hovořit, máme moc málo času, takže dám slovo zpravodajům. Uh, ano, já, to, já chápu co zde zaznělo, ale z politického pohledu, on, že Fernandez to vlastně vyjadřuje mnohem lépe než já. Shodneme se, že se neshodneme, ale co to znamená ve finančním smyslu? Shodnout se na tom, že se neshodujeme mezi radou tedy a parlamentem. Že tam je ten rozpor. Možná je to vše o detailech, ale Ono, politicky se to komentovat dá, že jo? A já se chci ujistit, že mm, já se jenom chci ujistit, že mám pravdu, když říkám, že to nebude fungovat. Takže takto to můžeme pojímat, že se k tomu postavíme záporně, že řekneme ano, je to tak, ale nebude to fungovat. Máme tam příliš málo na platby, dáme více závazků, na platby tam nevybíde těch prostředků, takže budeme nakonec mít radost, když ta politika selže. To je tak z politického pohledu. Dobře, dobře, já uzavřu, promiň, uzavřu tuto diskusi. Eh, musíme ovšem eh, eh, dospět k té situaci, že partneři budou eh, schopni a ochotni dát peníze na stůl, takže doufáme, že členské státy se ujmou tohoto závazku. A teď tady máme před námi také zpracování problematiku plade, protože zatím nedošlo k dohodnutí v rámci dohodovacího řízení. Děkuji každému z řečníků a nyní se dostáváme k druhé části která se týká specifických fondů, zřejmě toho, co, je v článku 15 eh, eh, víceletého finančního rámce pro Horizon 2020, což je Erasmus a nezaměstnanost mládeže. Dám slovo generálním ředitelstvím, která jsou zde zastoupena. Každý budeme dvě minuty, prosím pěkně. Pardon, osm minut každý. slovo. Slovo teď bude mít pan Kristof Tru, který bude hovořit o horizontu 2020. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit být stručný. Jistě si vzpomenete, že v rámci diskuse o víceletém finančním rámci bylo rozhodnuto, eh, že 200 milion eur bude dáno pro rok 2014. Konkrétně se vzal rozpočet 2019-2020, aby se pokročilo s rokem 2020. 14. To je to, co připomněl můj koleba a proto se mohl snížit, snížit tato redukce v souvislosti 2013 a potom s výhledem 2014-2020. 100 milionů eur a 50 dodatečných procent pro výzkum a 30 procent pro akce Marie Curie. Toto rozhodnutí k tomu došlo minulému roku jako výsledku vyjednávání roku 2014 v souvislosti s vyjednáváním rozpočtu roce 2014. A to umožnilo kompenzaci těch dvou let, ale především zareagovat na to silnou poptávku, která tady po těchto problémech existovala v roce 2013 na to je třeba připomnět, tady by to skončilo ve větším rozpočtem. Co se týče mm, eh, rady pro výzkum, tady se umožnilo financování řady programů a e, pro tu akci Marie Sklodovskou Curie bylo možno mobilizovat personál z oblasti průmyslu a také z vysokých škol. Teď se nacházíme v, ok, eh, v dobrém okamžiku, proto, abychom udělali první bilanci týkající se úrovně rozpočtu 2014-2015. Měli jsme tu absolutní rozpočet k dispozici zhruba 19 miliard eur z 13,9 miliard bylo implementováno prostřednictvím našich akcí, bych řekl, čili to byla výzva, to byl návrh. A 5,2 miliard umožnilo financovat jiné záměry, zejména eh, soukromoveřejné partnerství, finanční nástroje. To je článek 100. 85 a prostě ty finanční nástroje a rovněž také administrativní výdaje. Eh, co se týče skute, co se týče reality, po dvou letech eh, eh, tady došlo ke 158 výzvám k návrhům a z toho bylo 48 způsobilých a z toho šlo financovat přes 5 tisíc návrhů. To znamená, že tady máme úspěšnost 13%, čili jeden ze sedmi návrhů byl financován. Ale když si vezmeme návrhy, které jsou pozitivně hodnoceny ze strany expertů, dosáhneme se k číslu jedna ze tří. Jeden návrh ze tří, kdy nezávislí experti se domnívají, že si tento program zasloužil financování ze strany Evropské unie. Eh, s touto silnou poptávkou v horizontu 2020 eh, eh, nebylo potíž implementovat 100% z rozpočtu, ať už se to týkalo prostředků na závazky či prostředků na platby. A jsme podstatně optimističtí i pro konec tohoto roku a myslíme si, že vyčerpáme také celou částku v rozpočtu k tomu určenou. A teď společně s vámi víme, že rozpočet 2016 byl odhlasován a naše odhadnutí 2016-2017 samozřejmě vyplývají eh, z toho, že rozpočtová úroveň bude stanovena v těch obálkách pro horizont 2020 20,5 miliard eur, z čeho 14 miliard by mělo být implementováno na základě návrhů a 6 miliard pro eh, public partnerships a pro partnerství eh, veřejno-soukromá a pro administrativní výdaje a pro finanční nástroje. Dostanete velice brzy Ehm, závěrečné výsledky ex post evaluace eh, rámcového programu 2017 výzkumu první informaci 7, pardon, první informaci byste měli dostat v lednu a to vám dá více informací o konkrétním a detailnějším dopadu týkající se užitečnosti Eh, výzkumných programů pro obyvatelstvo. Horizon 2020, doba evaluace bude ukončena v roce 2017. Timing není adekvátní, co se týče revize víceletého finančního rámce. Takže vám mnohokrát děkuji za vaši pozornost. Já vám děkuji za to, že jste dodržel vás čas. Bylo to jasné a stručné. Dokonce jste hovořil pět minut a něco. A teď dávám slovo paní Šreber pro program Kosme. Pro 8 minut. 8 minut. No, I pressed the wrong button, I'm sorry. Um, very briefly. Děkuji. Velice stručně vás informuji o přeskumu toho, jak jsme čerpali. Takže v roce 2007 jsme využili 100%, 100 a 100% i dalších částech. V roce 2015, i když ten rok ještě neskončil, tak eh, si také myslíme, že dosáhneme 100% do konce tohoto roku. A jak víte, tak vedle finančních nástrojů eh, jsou tam také další části programu, zejména je to tedy pomocí předkládání nabídek Um, já bych chtěla nejprve ne, hlavně hovořit o projektu Enterprise Europe Network a také Erasmus pro mladé podnikatele. A chtěla bych říci, že naše nařízení COSME eh, říká, že tam také má být přeskum v roce 2017. Takže v té první části, co se týče projektu Enterprise Europe Network, v 1. ledna 2015 začalo nové sedmileté období. Byly tam dvě kola předkládání nabídek. Využili jsme rámcové partnerské nabídky v roce 2014 eh, zde byla dvě taková kola. Pro překládání pohádek 94 konsorcí eh, vybíralo z 559 organizací. Celkem tam bylo všech 28 zemí plus ještě 6 zemí Turecko, eh, bývalé Jugoslavie, bývalá republika Jugos, Makedonie, Moldavsko a také tam přibude třeba i Gruzie. Dále Eh, období 2015-2016. Zde bych chtěl říci, že Evropská komise přispívá vždy maximálně 60 Tento rozpočet je z kosme 2014 a 2015. Celková částka je asi 100 milionů eur. Tento rozpočet bude do konce roku 2015 eh, plně eh, tedy vydán na ty prostředky. Také to bude ještě vyhodnoceno. Eh, tam už skončila, skončilo už to u té prvního kola, u toho druhého kola už také jsme vybrali ta konsorcia a nyní tedy se, teď, nyní se chystá ten um, postup eh, podpisu. Některé ty přidružené země zatím ještě, tam ještě čekáme na ratifikaci třeba u Moldavska. Tak. Eh, mm, je důležité, abychom měli to půlleté období. A nyní se podívám na ten projekt Erasmus pro mladé podnikatele. Tam jsou ty eh, výzvy mm, vždycky na 24 měsíců. Myslím si, že obecně je důležité zdůraznit, a parlament to dobře ví, že vždycky máme mnohem více lepš- dobrých projektů, než které dokážeme uspokojit finančně. V roce 2014 tam bylo 11 předložených návrhů a 15 projektů nakonec bylo vybráno. E, bylo tam tedy 111 organizací z 28 zemí a ještě bych chtěla říci, že tam bylo třeba 40 projektů v, e, v objektu asi 14 milionů R, ale to jsme zkrátka nemohli zafinancovat. Co se týče roku 2015, tam bylo předloženo 105 návrhů, 17 projektů bylo vybráno a opět celkově tam bylo zapojeno 130 organizací ze celé Evropské unie. Co se týče rozpočtu, v roce 2014 to bylo 5,5 milionů, zatímco v roce 2015 to bylo 7,8 milionů. Rovněž využíváme flexibilitu v rámci pracovního programu COSME a doufáme, že v roce 2016 získáme 8,7 milionů eur. Nyní se podíváme na finanční nástroje Kosme, víte, že 60 rozpočtu jde do dvou. Jsou to tedy eh, nástroje LGF a potom nástroj pro růst. V roce 2014 jsme vyčerpali plně rozpočet, týkalo se to závazku i mm, plateb. V roce 2015 byla ta situace stejná. Co se týče závazků, tam to bylo 175 milionů, eh, plus jsme ještě získali nějaké finance třeba od třetích zemí. A takže do konce roku to ještě bude nas, posíleno o 8,8 milionů. Eh, byl to přenos DAP 31, který nedávno také rozpočtové orgány schválily. Chtěla bych také poděkovat i vašemu výboru za to, že jste souhlasili s tímto rozpočtovým přesunem ehm, ve prospěch kosme. No a co se týče předfinancovaných částek za rok 2014 a 2015, celkem by to bylo 40 milionů eur. A toto předfinancování umožní vlastně další půjčky ve výši minimálně 800 milionů eur a nakonec toho tedy dalšího, z toho dodatečného financování bude mít prospěch minimálně 12 000 malých a středních podniků v Evropě. Nyní, co se týče tedy toho prvního nástroje, tedy tím je tedy ta facilita pro půjčky a záruky, takže, jak už jsme říkali, v roce 2016 zřejmě eh, ten rozpočet nebude stačit, protože zde velká poptávka po tomto nástroji. Do konce tohoto listopadu už bylo podepsáno 24 dohod o zárukách ve 14 zemích Byly to dohody s finančními zprostředkovateli, celkově ta částka byla 263 milionů eur. Tyto dohody nakonec tedy eh, umožní financování ve výši asi 5 miliard eur a nakonec by to tedy mělo celkem v následujících dvou nebo třích letech přinést přínost více než 180 tisíci eh, malých a středních podniků. A také už máme eh, velký počet žádostí na rok 2016. Eh, čili rozpočet na tento nástroj, eh, ty, ty nedostatky byly dočasně nahrazeny eh, z, ze záruky EFSI. Mm, ještě také tedy to umožní dostatečné financování malým a středním podnikům, aby ty peníze získali dříve, než by to bylo pomocí no, běžných penězů, penězí Kozme jakmile bude tedy rozpočet kosme v průběhu roku doplněn, um, tak tam dojde ke kompenzaci a jinak tedy se předpočkává, že um, těch dalších sto, asi zhruba 150 milionů ročně se bude používat na ty kompenzace. A pak ještě bych chtěla pohovořit o tom druhém nástroji, kterým je Equity Facility for Growth. Um, EFG, chci říci, že tento nástroj je mnohem složitější a také to vyžaduje více času, než vůbec dojde k prvním podpisům těch dohod. E, je tam důležité, aby tam byly také investoři, včetně soukromých investorů. EFG je velice tedy zatím aktivně působí už bylo schváleno sedm operací ve výši než, mm, větší než 86 milionů eur, to už schválila rada a také se očekává, že, nebo už, už teď vlastně také probíhá kontrola nebo due diligence dalších šesti transakcí, eh, které mají být ve výši téměř 90 milionů eur. Takže my doufáme, že provádění tohoto nástroje brzy bude opravdu v plném proudu a očekáváme také, že už na začátku 2016 eh, zde budou první podpisy těch eh, dohod. Děkuji. A nyní Arturo Cavaliero Pasedas za Erasmus+. plus. Děkuji, pane předsedo. Já se budu věnovat novému programu série Erasmus, který navazuje na Erasmus víme, že Erasmus Plus nyní má pod eh, svou střechou mládež, vzdělávání, sport a už tam jsou zavedeny, zavedena zjednodušení, například paušální částky a tak dále. Mm, Erasmus svádí sedm samostatných nezávislých programů. Nyní všechny budou podléhat eh, a sport dodatečně Eh, sport pod eh, tuto značku. Více než 65 eh, milionů je věnováno na tento program. Jedná se o projekty, které bojují proti odcházení ze školy žáků, který prosazuje volontérní činnost, mobilitu učňů i žáků a který poskytuje půjčky a tak dále. Tady vidíme na základě článku 18 váhu, relativní váhu určitých typů činnosti a kapitol v našem rozpočtu. model řízení našeho programu. To je taková směs různých modelů řízení a domnívám se, že se nám podařilo podržet si to, co je nejlepšího na dvou typech managementu. Jednak nepřímé řízení prostřednictvím národních agentur, to je takový hybridní sui generis um, typ řízení, protože tam vlastně zaměstnanci těch agentur pracují a spolupracují s příslušnými týmy členských států, pracují místně, snaží se sdílet to řízení, čímž si zajišťujeme kvalitu a subsidiaritu a zároveň spolupracují i centrálně, tedy v rámci přímého řízení a tím si zajišťujeme konzistentnost pak máme opravdový přímý management díky eh, agenturám jako EACA, kde máme složitější projekty, a pak EIF pro eh, půjčky studentům. A pak ještě třetí přímý management, tam už přímo Evropská komise, tedy DG EAC a DG EMP řídí tyto projekty a tento rozpočet ten výkon toho rozpočtu je opravdu excelentní, to si můžeme říci. A už eh, i v prvním roce se to dařilo takto dokonale, i když tam bylo pár takových eh, drobných eh, dětských nemocí. V roce 2014 máme 1,3 a letos bude 1,8, tedy už více a 1,7 v platbách, 1,8 v závazcích, tedy stejně dobré, nejlepší lepší než v loni. A pak eh, u těch eh, prostředků na platby. Jak už bylo řečeno, v předchozích letech eh, byly omezené původní prostředky na platby a rovněž jsme dostali v prosinci 100 38 milionů eur dodatečně v rámci toho pozměněného rozpočtu, čímž jsme to zvládli, protože rok 2014 byl obtížný, tam jsme měli omezené prostředky na platby a museli jsme zároveň dokončit předchozí programy. Um, v roce 2015 bude rovněž ještě situace obtížná, protože se nám nakupily neproplacené částky a musíme dokončit to, co jsme začali v roce 2014, ale dostali jsme dodatečných 70 milionů eur v rámci globálního převodu v říjnu a um, v roce 2016 se asi vše už bude vyvíjet v normálních kolejích. A nyní k tomu frontloadingu. Využili jsme ho a to bylo pro několik konkrétních politik, zejména pro učňovské programy, jedna třetina pro e, vysokoškolské tedy vzdělávání a dvě třetiny právě pro ty učňovské kvalifikační programy a mobilitu učňů. Což znamená, že po implementaci můžeme vyhodnocovat výstupy. Nové nová integrovaná struktura. Zvolili jsme 18 tisíc projektů s milionem účastníků, 70 tisíc organizací. E, průměrné trvání projektu se pohybovalo mezi 18 měsíci a dvěmi lety. Erasmus Plus je programem, který opravdu Evropě dává přidanou hodnotu, obohacuje Evropu. E, příklady. Pozitivní dopad na mobilitu a zaměstnatelnost účastníků. Je nám známo, že Erasmus zvyšuje zaměstnatelnost v průběhu průměru u těch nemobilních účastníků o 45%. Nezaměstnanost mezi studenty, kteří se Erasmu účastnili, klesá o 23%, než mezi nemobilními pět let po absolvování vysoké školy a rovněž je blízko lidem. E, účastnilo se ho už 4 miliony lidí do roku 2020 e, by to tak mělo být a přitom už jsme stropu dosáhli v roku 2015 a e, asi jich bude o 100 tisíc více. Je tady velký zájem o ten program. A poslední slide, ten se týká profilu. První rok byl opravdu tuhý, což se váže s potíží takovou typickou na začátku programu. Rovněž tam vládla určitá frustrace bylo více požadavků na výzvy, než jsme byli schopni vyhovět, ale už se nám to podařilo zvládnout a v roce 2016 vidíte, že se vše už odrazí ode dna a budeme schopni opravdu ten program dokončit tak úspěšně, jak jsme plánovali a jak tomu bývalo v minulosti. Merci, c'est vrai qu'Erasmus est un... Děkuji. Pravdou je, že Erasmus je jedním z emblémů Evropské unie a má velký potenciál pro mladé lidi. Takže já teď, no, promiňte, omlouvá se pan předseda, paní Adriana Suková eh, bude hovořit o iniciativě pro nezaměstnanost mládeže. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěla stručně připomenout, že iniciativa pro zaměstnanost mladých získala 6,4 miliardy eur. V rozpočtu má řešit nezaměstnanost mladých v evropských regionech, tam, kde nezaměstnanost mladých je vyšší než, nebo kde byla v roce 2012 nezaměstnanost mladých vyšší než 25 Používá se sdílené řízení, máme zde také spole, nařízení o společných ustanoveních a e, také Evropský sociální fond, to jsou tedy legislativa. Máme zde 34 operačních programů pro 20 eh, členských států. Jak to bylo v roce 2014 a 2015? Závazky byly předfinancovány na tyto dva roky a celou částku 6,4 miliard jsme nakonec eh, <clears throat> tedy přidělili na ty dva roky. Jak je to s platbami? V roce 2014 to bylo 100% eh, podle rozpočtových kreditů a v roce 2015 jsme tedy do konce listopadu dosáhli výše 96,43 V roce 2015 také došlo ke zvýšení předfinancování, které bylo téměř ve výši jednoho jedné miliardy na období 2014 a 2015. Cílem bylo rychlé eh, realizování této iniciativy. V květnu 2015 komise také ještě členským státům eh, tedy dala 883 milionů eur. Dále průběžné platby, které zatím tedy byly obdrženy, ty jsou zatím velice omezené, eh, protože máme model sdíleného řízení a rovněž je tam podmínka, že tam musí být eh, dezignované řídící orgány a kontrolní orgány. Takže tento proces designace je zatím v, čel, v rukou členských států. Takže teprve, až tam bude eh, schválené, eh, schválené takové, když tam bude tedy schválení takového orgánu auditem, tak potom tedy tam bude, ta, pak tam teprve vlastně zašleme ty peníze. Jde o to, že designované orgány zatím eh, těch bylo pouze čtyři a teď tedy včera nás také mm, Maďarsko informovalo o tom, že už jmenovalo ten svůj příslušný orgán, ale 28 operačních programů zatím eh, ještě nemohlo, tedy tam zatím ještě není jmenovaná žádná ta, žádný ten orgán, takže jsme tam nemohli zatím nic eh, platit. Eh, dostali jsme také žádosti od Portugalska, už jsme zaplatili první část ještě máme žádosti ve výši asi 45 milionů, které máme zaplatit v další fázi. Řecko také již, rovnou, také již oznámilo svůj orgán, takže oni řekli, že v prosinci eh, nám zašlou své faktury ve výši 18 milionů eur a ty by také budeme schopni uhradit. Co se týče eh, operačního provádění, to je velice důležité pro čerpání rozpočtu. V roce 2014 členské státy nám, eh, nás informovali o tom, že celkově tam bylo 110 300 eh, účastníků, kteří byli nezaměstnaní, 27 200 byli neaktivní, 13 400 už dokončilo pohovory pro tuto iniciativu. 8500 již obdrželo nabídku zaměstnání, eh, školení nebo nějaké stáže a celkově bylo využito v rámci této iniciativy v členských státech 1,3 miliard eur. A bylo to tedy to vlastně situace k dubnu tohoto roku. Samozřejmě, že nejsme úplně spokojeni s tím, že ten program nabíhá pomalu a také i to čerpání je pomalé. Uh, Mohu vám dát nějaké nej, takové nejnovější údaje, které máme z monit, od monitorovacích výborů. Tak jak je to třeba v Itálii k 19. listopadu, tam tedy působil monitorovací výbor a dostali jsme tyto informace. 81% rozpočtu již byl přidělen na konkrétní akce, 758 tisíc mladých lidí v takzvané kategorii NEED už se zaregistrovali v elektronickém portálu a to znamená, že vlastně už 50% těch způsobilých mladých lidí bylo osloveno. 538 tisíc lidí bylo kontaktováno a byly také už vypracovány jejich profily. A to je vlastně 71% z těch zaregistrovaných mladých lidí. 100 tisíc eh, lidí již obdrželo, eh, již jsou součástí, určitými, eh, součástí určitých akcí, takže to je 81% nárůst od dubna. A také víme, že hlavní podpora plyne na stáže, na školení a také na umistování do práce. Jak je to ve Španělsku? Tam těch informací zatím příliš mnoho nemáme. Španělsko je největším příjemcem této iniciativy pro zaměstnanost mladých. Víme, že k listopadu 2015 se za speciálním portálu pro záruku mladých zaregistrovalo 168 tisíc mladých lidí, ale také vás chci informovat, že tento operační program ve Španělsku bude pozměněn. 3. prosince jsme obdrželi návrh, abychom pozměnili operační program a komise nyní přeskoumává tento návrh na změnu. Jak je to s Francií? Francie je další velký příjemce této iniciativy pro zaměstnanost mladých. 15. říjnu jsou informace následující. 77% rozpočtu již byl přidělen na příslušné akce a na 80 regionálních operačních programů už také obdrželo prostředky. Ještě očekáváme na to, kdy bude tedy jmenovaný příslušný orgán na tento operační program. 32 tisíc účastníků se již eh, zapojilo do těch jednotlivých akcí. No a jaká máme očekávání? Chtěli bychom, aby 21 lidí měli smlouvu na delší dobu než 6 měsíců, 19% aby mělo smlouvu na alespoň období menší než půl roku, aby 22% eh, mělo nějaká školení, 5% eh, aby bylo v dotovaných pracovních místech a 33% eh, tedy asi stále ještě bude hledat práci. Ještě chci říci, že celkový cíl operačních programů které se týkají Portugalska, nakonec mají oslovit 33 eh, tisíc lidí v kategorii need a mají se tam zejména podporovat eh, nábory do práce. Eh, tuto podporu již obdrželo mnoho lidí, také polovina z nich jsou ženy. Eh, také tam jsou lidé se zdravotním postižením. 300 lidí této kategorie nic jsou přistěhovalci. A tato iniciativa v Portugalsku se soustředí také na profesní školení. Z těch 43 tisíc lidí, kteří mají dostat to profesní školení, 27 tisíc lidí již bylo osloveno, kontaktováno. Takže Itálie, Francie, Španělsko a Portugalsko, to jsou hlavní příjemci a vidíme, že provádění této iniciativy pro zaměstnanost mladých probíhá dobře. Do konce roku 2015 očekáváme, že již dostaneme první hodnocení, které nyní probíhá na úrovni členských států. Budeme mít velice jasný obrázek typu pomoci, na koho se zaměřuje, jakou mají kvalitu, také tam budou výroční zprávy, které mm, vyžaduje eh, nařízení o společných ustanoveních. Tyto zprávy budou k dispozici až někdy v květnu příštího roku, ale máme také, již budou také k dispozici zprávy monitorovacích výborů. Komise má rovněž povinnost informovat o tom, jak je to eh, tedy s prováděním této iniciativy a bude o tom informovat v říjnu příštího roku. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Tato zpráva byla v srdci našich diskuzí při, roz- při dohodovacích řízení. Týkala se roku 2016 a některé státy se zřejmě snaží zabezpečit kontinuitu. A teď 10 minut. Paní Toma. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. No, chtěla jsem poděkovat za všechny prezentace, které bohužel mm, ten program, teď odložím program pro nezaměstnanou mládeže stranou, ale všechny vaše upřesnění e, týkající se Horizon 2020 i co se týká Erasmu, jsou dobře zavedené programy na rozdíl od iniciativy mládeže. A všechny tyto programy vy analyzujete jako konvergentní v rámci skutečnosti, že každý z nich zaznamenal úspěch nad rámec kapacity rozpočtu. Eh, protože jedna třetina, pakliže jsem to dobře pochopila, pro Horizont 2020, které byly programy, jeden ze tří projektů byl vyhodnocen výzkumnými experty za způsobilé, ale třetina to je příliš slabé z toho předběžného hodnocení těmito experty. Co se týče Erasmu, tady je to ještě horší už jsme měli, jak bych to řekla, snažili jsme se předangažovat všechno, co jsme mohli. A když se podíváme na stoprocentní eh, realizace, co se týče eh, závazku a pladeb, no to bychom měli být okouzleni a šťastní z vašich konstatování, ale bohužel se nacházíme hluboko pod tím v našem rozpočtu, abychom mohli uh, reagovat na poptávku. A to je zásadní problém, zejména alespoň pro Erasmus, a tady jsem si jistá, alespoň já osobně, že tady máme strašlivé spoždění ve platbách pro Erasmus pro, studenta, eh, pro studenta je strašné, když má 4-5 měsíce spoždění, než aby se eh, na, uhradil jeho Erasmus program, čili uh, Ehm, my bychom měli být asi šťastní, ale my jsme velice nešťastní, protože vidíme, že to lze těžko uspokojit z rozpočtu. A teď jenom jednu otázku k Horizontu 2020 a jednu k iniciativě mládeže k Horizontu 2020. Potvrzuji sice, co bylo řečeno ze strany Rady, parlament nikdy si nepřál vrátit se k financování fondu za záručního fondu eh, pro mládež. Naopak, my jsme si přáli, aby tato záruka, tato garance byla daleko významnější, ale musíme konstatovat, že jsme museli eh, tento rozpočet 2020 přijmout a teď jsme eh, konfrontováni za prvé úspěchem, který jste tady přednesli vy, ale za druhé tlakem, který je na nás vyvíjen, co se týče požadavků na adiční rozpočty pro Horizon 2020. Čili otázka je, jak můžeme hovořit o dodatečném rozpočtu v rámci víceletého finančního rámu, rámce, jak to půjde udělat. A co se týče iniciativy mládeže, no pravda je, že to je nový program, takže se to liší, protože všechny nové programy potřebují začátek, aby se dobře instalovaly a teď je třeba, aby byly schváleny různými orgány příslušnými, ale já si myslím, že tady jsme v určitém paradoxu, ale třeba se dobereme k tomu, třeba mi někdo bude protiřečit, ale my jsme v situaci, kdy jaksi poslední šroubečky mechanismu začínají být jaksi našroubovány s těmi kontrolními organismy a mechanismy, ale zároveň se musíme zastavit v roce 20, zastavíme závazky na rok 2016. Mm, nemyslete si, že to prostě nějak natrvalo zastaví toto ustanovení nebo toto rozhodnutí a čelíme tady riziku, že se bude pochybovat o případnosti a příhodnosti tohoto programu, protože čekáme na evaluace za ro- až v roce 2017. Děkuji, pan Olbricht. Pouze krátká otázečka. Nejdříve, když hovoříme o vztahu Horizontu 2020 a EFSI, dopady toho vztahu, ale to už zde zaznělo. A nyní kosme. Zajímavé je, že se jedná o vztah rovněž s EFSI, což znamená, že to je zároveň ten nový nástroj flexibility pro kosme. Mohli byste nám to vysvětlit? A k Erasmu. Tam to má dvě stránky. Všechno vypadá slibně, ale pak tady zmiňujete, že tam máte ten backlog, ty neuhrazené platby. Co to znamená v Erasmu backlog? Taky se zájmem to tady prohlížím. Čeho se to týká? Týká se to všech eh, prací komise, eh, to DRM, čili opatření pro snižování schodku. A když hovoříme o prioritách pro platby. Budeme mít v každé politice DRM ten prvek a budeme redukovat, snižovat to předfinancování. Týká se to tedy všech politik nebo pouze Erasmu? A pak ještě nerozpočtová, velice praktická otázka. Proč nemáme nominované orgány v členských státech? Mají spožení, Je to příliš složité? Nebo to není potřeba, když to ty členské státy neudělají, protože jim to připadá zbytečné? Vypovídá to něco o potřebě toho programu? Možná je to naivní, ale přesně. Monsieur Monka. Děkuji a teď má slovo pan Monka. Děkuji, pan předseda. Já bych... No, děkuji. děkuji, pane předseda. Já bych se chtěl vyjádřit také k iniciativě pro zaměstnanost mladých. Víme, že když jsme jednali na dohodovacím výboru, tak původní návrh rady zněl, že žádné závazky na tuto iniciativu nemají být na rok 2016. Nám se nakonec podařilo ale společně dohodnout, že v prosinci členské státy vyhodnotí tuto iniciativu a pokud by byla úspěšná, že v tom budeme pokračovat. Výsledky v mé zemi jsou takové, že po ukončení toho projektu, když už tedy tam nebylo financování ani ze strany Evropské unie, ani ze strany státu, tak 86% těch mladých lidí pokračovalo nebo získalo zaměstnání. A v mé zemi se o jednu třetinu podařilo díky tomuto programu snížit nezaměstnanost mladých. To je obrovský uh, úspěch, takže kdybychom nebyli bývali tlačili na to v tom dohodovacím řízení, aby se to nakonec přehodnotilo, tak by zde potom byla určitá pauza. Myslím si, že je opravdu důležité tyto věci průběžně vyhodnocovat. Pokud je tam vysoká přidaná hodnota, tak bychom měli mít tuto informaci. Je to vynikající projekt, pojďme ho znovu financovat, pojďme v něm pokračovat. Děkuji. Madame Moody. Děkuji, paní Jody. Moody. Eh, děkuji. Moje otázky už vlastně byly vzneseny. Jedna se týká horizontu 2020 a dopadu či toho, jak se projeví EPSI, kde tam nehovoříte o těch dalších krocích, takže tam rozhodně potřebujeme další podrobnosti. A za druhé, Kosmo. Víme, že v té síti podnikatelů jsou problémy, kde když přecházíme od eh, těch dotací k finančním nástrojům, tak to není jednoduché. A pak eh, FC a ta adicionalita. Ono by tam to mělo být pokryto to, co by tam mělo být, než aby se to řešilo tou adicionalitou. Ale možná je to pouze můj výklad. Eh, ano, quatre. Děkuji a teď dám slovo našim čtyřem ředitelům, aby odpověděli. Nejprve prosím pěkně k otázce, která tady zazněla, paní Šrever, myslím. Ale teď chce ještě něco říct. Ne, pan, ne pan Margal, ale paní Vana. Excusez-moi. Thank you, Mr. Chair. My, my questions are really very short and deep. Děkujeme, pane předsedo. Já uh, mám krátkou otázku. Ta se týče eh, otázky řízení u Erasmus Plus a také u iniciativy pro zaměstnanost mladých. Vy jste zmínil eh, na čtvrtém snímku, že při tom nepřímém řízení jste říkal, že tam je určité řízení, které je podobné tu sdílenému řízení. Chci se zeptat, jak je to s těmi pravidly? Je tam, jsou tam stejná pravidla jako u strukturálních fondů? Například eh, uplatňování partnerského principu, zapojení občanské společnosti už třeba do plánovací fáze, anebo je to zkrátka jiná forma sdíleného řízení. Druhá otázka se týká iniciativy pro zaměstnanost mladých. Existuje tam nějaká interakce nebo nějaká vazba s, k, k Evropskému fondu pro globalizaci? kde také dochází třeba k podpoře mladých lidí, kteří jsou eh, propuštěni v důsledku eh, globalizace. Takže je tam nějaká vazba mezi EGAF a mezi iniciativou pro zaměstnanost mladých. Děkuji. A nyní dám tedy slovo ano, Probovi krátká odpověď, prosím. Děkuji. K té první otázce paní Tomy bych rád řekl, skutečně se domnívám, že prezentace jistě ukázala úspěch toho programu a skutečnost, že věnujeme velkou pozornost, abychom neodradili od tohoto úspěchu možné uchazeče, které se obrací s žádostí o evropské fondy. Tato diskuse je zatím předběžná, takže ještě jaksi předčasné dát naprosto přesné odpovědi, protože komise teď bude přemýšlet o svém návrhu modifikací eh, v rámci středně do střednědobého hodnocení víceletého finančního rámce. Já bohužel nejsem schopen předvídat, co bude rozhodnuto. A co se týče eh, víceletého finančního programu nebo EFSI, myslím si, že náš komisař pan Mojdaš už eh, to upřesnil. Návrh EFSI byl schválen EFSI Eh, bylo schválena částka pro eh, Horizont 2020, ale nebyla to ztracená částka pro výzkum. Ale a taky nemá stejnou úroveň rizika jako jiné finanční nástroje, které jsou obsaženy v horizontu 2020. Je tady určitá komplementarita a pravdou je, že bude třeba vědět, no, musíme zůstat pozorní, eh, zda tedy. Uh, Mm, tady bude tomu dostatek pozornosti opravdu věnován. Děkuji. A teď má slovo pan Bortel, který nahrazuje paní Schreber. Thank you. Um, <laughs> um, Děkuji. Mám pouze stručný komentář, který se tedy týká mezi, o interakce mezi COSME a ESI a mezi tím předfinancováním, k němuž dochází. Záruky COSME jsou stanoveny tak, abychom Eh, umožnili, nebo abychom vlastně přiměli zprostředkovatele k tomu, aby na sebe brali větší riziko, aby třeba investovali do takzvaných startupů. Takže mm, my řekneme, pokud eh, třeba očekáváte určitou ztrátu, eh, tak my ty ztráty částečně pokryjeme třeba do 50%, takže takto se snažíme motivovat. A tím tedy, jak zprostředkovatele připravují své portfolio, tak my vlastně jak si očekáváme, že ty mm, peníze nakonec budou eh, kompenzovat tu ztrátu. Ale to, to není v tom EFSI, protože u EFSI musí být všechna rizika eh, nahrazena. Také v rámci EFSI nemůžeme očekávat, že všechny ty záruky vlastně ztratíme. A to je ten důvod, proč nemůžeme na EFSI spoléhat právě tam, kde chceme navyšovat to riziko? Mm, tam je to pouze dočasné a v těch následujících letech ehm, v těch následujících letech budou muset být i velice rizikové um, záruky budou přesunuty do toho kozme. FC nakonec z toho bude vyvázán a ty peníze, které tam budou k dispozici, se přesunou do kosme a budou se vlastně používat na to, aby se tedy využívaly také pro účely malých a středních podniků, ale v rámci jiných nástrojů. Děkuji, pan Kabajo Basedas pro Erasmus+. Plus. Děkuji vám, pane předsedo. Ulrich, uh, in... Děkuji. Eh, pan, pane Olbrichu, máme zde určitou dobrou zprávu. jak jsme říkali na snímku 6, tak eh, tam jsou ale i špatné zprávy. Jedná se o ty prostředky na platby, kde je nedostatek těchto prostředků, je tam rozpor mezi potřebou a mezi prostředky, které máme k dispozici. Říkal jsem, že tam je 138 milionů. Eh, je tam nedostatek, eh, který se vlastně ještě navíc navyšuje každý rok. O tom jsem hovořil. A druhá otázka se týká toho, jak to řešit, jak řešit ty neuhrazené faktury. Netýká se to pouze mm, nás, ale i jiných částí komise. Jak tedy, zda tedy ten systém, mechanismus DRM používat i jinde? Jak eh, odstranit ty mm, rozdíly mezi prostředky na platby a prostředky na závazky? Takže to řešíme prostřednictvím opravných prostředků, někdy také třeba snížíme předfinancování nebo si stanovíme priority pro e, ty věci, takže tímto způsobem se to snažíme řešit. Děkuji. Um, Kovatoševa za iniciativu mládeže, zaměstnanosti mládeže. Děkuji za tyto otázky. Nejdříve to sdílené nebo podobné sdílenému řízení. Když je něco implementováno v rámci sdíleného řízení strukturálních fondů, znamená, že od roku 2016 do 2018 členské státy stále ještě um, ty peníze utrácejí, které jim byly připsány v roce 2014. Víme, že v roce 2016 se nepočítá s dodatečnými závazky, protože to chceme vyhodnotit a zamyslet se na budoucnosti toho nástroje. Jedná se o nový program, tedy v tom smyslu je to výjimka a my musíme provést analýzu, jak se to vyvíjí a zda to dosahuje těch cílů designace těch orgánů, to je problém se všemi operačními programy v současné době. Máme více než 400 programů a Dezignovaných orgánů máme pouze necelých 30. Problém, když to ověřujeme s členskými státy, je, vývoj softwaru, který nám zhromáždí spolehlivá data pro notifikaci. Máme novou sadu jak ukazatelů, tak cílu pro všechny fondy konkrétně a rovněž konkrétně pro všechny operační programy a aktivity, což je pro členské státy problematické tak aspoň tvrdí, že to je pro ně problematické. Jak komisi notifikovat? Je nám zna operačních programů bude stanovena v prvním kvartálu příštího roku. K tomu se členské státy nám zavázaly. A interakce s Evropským fondem pro globalizaci. Samozřejmě, když k nám přijde projekt ze strany členského státu související s restrukturalizací, to spadá v rámci geografického eh, odboru mm, eh, pod někomu, kdo spolupracuje s členským státem a my se snažíme i eh, jakoby rozšířit platnost toho fondu pro přizpůsobení se globalizaci, aby se to vztahovalo i na mládež, i když to úsilí není srovnatelné. Hlavně se snažíme, aby se to nepřekrývalo. Děkuji mnohokrát a teď přejdeme ke třetí části. A to jsou platby. A pro úvod eh, k tomuto tématu dávám slovo panu Silvánu Mepresovi, z generálního ředitelství rozpočet na 10 minut. This presentation is to no, děkuji, pane předsedo. Účelem této prezentace je informovat vás o stavu provádění, co se týče plateb a budu to porovnávat eh, se situací, kterou, o které jsme vás informovali na začátku září. Informuji vás o odhadech na rok 2015 a 2016, které se týkají tzv. ralů, to znamená nevyčerpaných prostředků. Takže my tomu říkáme rally v našem rozpočtářském žargonu. Máte, zde vidíte tabulku, která je rozčleněna podle jednotlivých okruhů víceletého finančního rámce. Chtěl bych upozornit na to, jak tento graf máme vykládat. Jsou tam dvě křivky eh, ve tvaru písmenu. Mm, ta zelená a ta oranžová. Ta zelená je okruh 1b, politika soudržnosti, a ta oranžová křivka představuje zemědělství a také vývoj, rozvoj venkova. Vidíte zde, že v roce 2014 je tam e, nejhlubší bod, v roce 2015 a 2016 ty křivky jdou opět nahoru. Je to takzvaným reprogramováním částky prostředků, které byly původně začleněny do rozpočtu 2014, ale vzhledem k ke spožďování eh, nových programů byly tyto prostředky na závazky přesunuty z roku 2014 do roku 2015 nebo částečně i 2016. Takže tam je, došlo vlastně k určitému umělému navýšení ralů v roce 2015, eh, pardon, eh, snížení, vlastně umělé snížení těch ralů, které, ale pak to jde opět v těch následujících dvou letech nahoru. Je to poměrně logický vývoj, vzhledem k tomu, že eh, ty prostředky se dávají do rozpočtu každý rok, ale trvá to určitou dobu, než začne, než se vlastně opravdu ty prostředky začnou být využívány. Na začátku roku se většinou platí zálohy, pak tam jsou ty průběžné platby až v těch dalších letech a nakonec ty závěrečné zůstatky. Na grafu si rovněž můžete povšimnout, jak je to u ostatních okruhů. Třeba ten, ta tečkovaná červená křivka, to je okruh 1a. Tam e, dochází k nárůstu, k trvalému nárůstu e, do roku 2014. No ale potom vlastně ta křivka už nestoupá tak strmě a téměř vlastně 2015 a 2016 už je ta křivka téměř stabilizovaná. Je to výsledkem eh, rozpočtových jednání na rok 2015 a 2016. Eh, padlo totiž rozhodnutí ohledně plateb, zejména na rok 2016. Jde o to, že ty prostředky na platby budou odpovídat prostředkám na závazky. Z toho důvodu tedy eh, stejně, stejně to tež platí i pro vnější činnost. Je to okruh číslo čtyři. Je to ta tmavá křivka, eh, tečkovaná křivka uprostřed. Vidíme, že do roku 2014 se to navyšovalo, možná až do roku 2015, ale v roce 2016 již dochází k poklesu křivky, je to tedy pokles těch ralů u okruhu 4. Myslím si, že ten vývoj je zdravý, zejména za stávajících okolností. No a nakonec ta úplně dole, v té, dolní části grafu je mm, plná modrá křivka. Tento trend se trochu navyšuje. Souvisí to s, masivními, s masivním nárůstem. Eh, jedná se tedy o reakci na migrační krizi prostředky tam, pardon, prostředky na závazky plynou eh, nejrychleji, prostředky na platby, tam je to pomalejší, ale v roce 2015 a roce 2016 byly vyčleněny prostředky a ty stačí na eh, potřeby této oblasti. Další snímek ukazuje, jak je to s čerpáním rozpočtu na konci listopadu, takže stále ještě zbývá jeden měsíc do konce roku. Ale můžeme se podívat na to, co bylo vyplaceno do konce listopadu. Je to o 6,7 miliard eur více, než to bylo v, ve stejném okamžiku v loňském roce. Je to tedy o 2 procentní body více. Znamená to, že na prosinec má být už vyplaceno pouze 11 miliard, to je tedy celkově asi 8%. A my víme, že v prosinci, zejména třeba u politiky soudržnosti nebo u dalších programů, eh, bude docházet k akumulaci těch žádostí o proplacení. No a jak je to během roku, jak je to s vývojem během roku, tak to vlastně odpovídá těm obvyklým vzorcům. Na, začátek, na začátku roku dochází k velkému proplacování, zejména u Evropského zemědělského a záručního fondu, to je začátkem roku, a potom se to postupně navyšuje u toho čerpání. Je to vlastně podle obvyklých harmonogramů. Jak jsme na tom ohledně úroků z prodlení? To znamená, eh, jsou to vlastně platby, které, mm, kde nebyly splněny ty dohody o lhutách. Je tam automatický, automaticky tam nabíhá úrok z prodlení, který má kompenzovat tu prodlevu. Na konci listopadu je situace taková, že výše zaplacených úroků z prodlení je spíše vyšší, než tomu bylo ve stejné době loňského roku. 2,6 milionů eur již bylo vyplaceno, zatímco loni ve stejnou dobu ta částka činila 2,2 miliony. Ukazuje se, že stále je tam vlastně nedostatek prostředku na platby nebo plateb, ale když se na to podíváme hlouběji, tak eh, nakonec zjistíme, že to není tak znepokojivá situace, protože většina těch úroků již byla zaplacena v první části roku 2015. Eh, bylo to vlastně kvůli tomu, že k těm prodlevám došlo v roce 2014. A v posledních měsících roku 2015 vidíme, že dochází ke zpomalování tohoto trendu. Tak dávám jenom takový příklad. V období od září do listopadu, to znamená za to období tří měsíců, to bylo asi 220 tisíc eur, zatímco v loňském roce byla ta částka čtyřikrát vyšší. Domnívám se tedy, že se dostáváme na cestu takového řádného eh, plnění, dobrého plnění. Podívejme se na další téma. Týká se to eh, té výše neuhrazených plateb. Konkrétně se to jedná, je to okruh 1b, politika soudržnosti a všechny další programy, kde se naakumulovaly tyto neuhrazené faktury. Graf ukazuje, že od, roku, od začátku roku eh, dochází k setrvalému poklesu těch neuhrazených eh, plateb, těch žádostí o eh, ty faktury. V loňském roce v prosinci jsme byli svědky toho, že většinou v prosinci tam přichází právě velká část těch žádostí o proplacení. Většinou je to třeba těch posledních deset dní roku, takže my očekáváme, že to bude i letos podobně takže si myslíme, že letos celkově ta částka neuhrazených faktur bude asi 17 miliard. Je to poměrně vysoké číslo, to nemůžeme zastírat, ale je to nižší než těch 20 miliard, které jsme, to byly odhady mm, v loňském roce. Ale to když jsme se dohodli na tom takzvaném platebním plánu, tak asi si vzpomínáte, že právě ten platební plán Eh, přemýšlí o tom, jak odstranit eh, tu výši neuhrazených faktur. Takže mm, v loňském roce, na konci roku 2014, jsme očekávali, že to bude 20 miliard a teď už tedy eh, vlastně na konci tohoto roku jsme na té částce 17 miliard. Jaké jsou výhledy na rok 2016? Na rok 2016 jsme poměrně sebevědomí. Je tam ještě, jsou tam ještě ty neuhrazené faktury. Doufáme, že se nám to podaří, ale všechno uhradit. A na konci roku 2016 očekáváme, že tam zbydou snad jenom nějaké dvě miliardy neuhrazených faktur. Ale to snad to bude pouze z toho důvodu, že ty žádosti přijdou příliš pozdě, než aby bylo možné je řádně vyřídit a proplatit, anebo no, no, také očekáváme, že tam mohou být určitá pozastavení plateb a bude se to muset třeba ještě nějakým způsobem znovu kontrolovat. Takže můžeme říci, že plně respektujeme ten platební plán, No a co se týče rozpočtového procesu na rok 2016, tak můžeme říci, že budeme moci uhradit i ta speciální opatření, například speciální opatření pro Řecko, tam došlo k předfinancování plateb a rovněž bude možné financovat i e, žádosti o platby, které poplynou ještě z těch nových programů, na, které jsou pro to období 2014 až 2020. Takže můžeme říci, že už ta krize je snad za námi. Ta krize, která byla v roce 2014, rok 2015 ehm, jde dobrým směrem a za stávajících okolností můžeme říci, že v roce 2016 se už zase dostaneme do té eh, situace, kdy čerpání může pokračovat bez překážek. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám mnohokrát za tato upřesnění slibná. A teď dám slovo panu Albrechtovi. Nemáme už mnoho času, tedy pouze dvě otázky. Za prvé, eh, úroky z opožděných pladeb je tady nula. Znamená to, že opravdu není žádný úrok eh, mezi komisí a členskými státy. A co členské státy vůči beneficientům? Nemáme o tom statistiky, nebo ten úrok není? To je první otázka. Druhá, ta se týká 1b. To je velice slibný přístup eh, na jehož základě na konci 2016 budeme mít 2 miliardy. Jak to chcete provést a co roky 2017 a 2018? Protože když dosáhneme toho medianu v roce 2016, udržíme ta 2%, anebo eh, budeme pokračovat. Já vím, že dvě, to byl ten starý backlog, ty staré nezaplacené částky, jak to bude vypadat do budoucna. A pak ještě žádosti, které dosáhly 95% toho Prahu. A co těch 5%? A když je vezmeme v úvahu, tak jaké to bude mít dopady? Děkuji paní Doma, Toma. Ano, děkuji. No, radujeme se ze skutečnosti, že eh, zájmy pro snížení pladeb eh, eh, jdou dobrým směrem v dohodovacím řízení. Ale ten trochu optimistický názor, který jste popsal, není produktem skutečnosti vyplývající z toho, že se překročilo 20 miliard a poté 17 miliard pro rok 2016. Není to trošku důsledkem toho, že vyjednávání k operačním programu byly příliš spožděné? a že nakonec žádosti o platby dorazily daleko později v rámci finančního výhledu, který prostě nemohl těm závazkům dostat. Děkuji. Nevidím tady žádné další přihlášky, ale přece jenom, prosím. Pan Maňka? Ano, Děkuji, pane předsedo. Já chci jenom reagovat na to, co řekla paní zpravodajka. Chtěl bych se zeptat, kdyby to provádění se, kdyby to provádění bylo podle původního plánu, tak kolik neuhrazených faktur by mělo být na konci, 2000, na konci roku 2016? Děkuji. Mm, už tady nejsou žádné na otázky, takže poprosím pana Zaha aby odpověděl na otázku eh, našeho zpravodaje pana Manky. Pardon, na našich zpravodajů a pana Manky. Euh, Děkuji vám, pane předsedo. Co se týče otázky pana Olbrichta, pravdou je, že svým způsobem efekt či pozdější platby se dají aplikovat jedině, když příjemce už je přímo kontaktován s komisí a neuchází se tam, kde dochází k implementaci na národní úrovni v rámci příslušných agentur. No, to jsou pravidla, eh, na kterých jsme se společně dohodli, takže s tím musíme žít. Komise se snažila zařídit v 2014 a 2015 aktivním způsobem dostupnost prostředků, aby se minimalizovaly ty pozdější platby, eh, abychom tady neškodili veřejným zdrojům, abychom zlepšili programy, protože se to od nás očekává, abychom přinesli výsledky. Samozřejmě když ten zájem byl navyšován, co se týče sdílení členských států, no tak to bylo už těžší, ale v současné době domnívám se na příští rok e, tyto cíle minimalizovat e, e, úroky z pladeb, protože komise je schopná dostat všem smluvním povinnostem. To je představitelný scénář. A co ten backload pro rok, programy 2007 až 2013 týkající se soudržnosti, které se předloužily až do roku 2000 a mají být až nad rámec roku 2016. No, očekávání je takové, abychom umožnili zabudovat tam a vyřídit 2017 všechno, ale bude to samozřejmě záviset na tom, které členské státy dosáhnou toho 95% prahu. Eh, tady bude potom hodnotnící proces, který bude vyžadovat energii a čas. Myslím si, že by tady bylo možné těch zbývajících 5% nějakým způsobem tam upravit během roku 2017 nebo v těch dalších letech. A co se týče toho dlouhodobějšího výhledu, tak si myslím, že v této fázi jsme v takové pozici, abychom už mohli jasně prognozovat na rok 2016 a máme také první odhady na rok 2017. Ty prognozy jsou poměrně optimistické této věci, ale pokud chceme mít plný obrázek, toho finančního rámce, tak to bude až příští rok na jaře, kdy vás komise o tom informuje. Také musíme brát v úvahu ještě další prvek, který musíme do toho započítat. Jedná se o technické úpravy, které je nutné učinit eh, v politice soudržnosti, protože se tam musí brát v úvahu rozdíly v relativním růstu jednotlivých členských států. Takže některé ty obálky bude nutno ještě poupravit. A až budeme mít k dispozici statistiky a také výsledky, bude komise v pozici, aby mohla připravit eh, dlouhodobější výhledy. No a ještě pokud bych mohl reagovat na paní Tomas, zda jsme v lepším postavení, ehm, když tam eh, tedy ty kohezní eh, nebo ty programy nebyly v prodlení. No ano, mohu říci, že je to tak, protože to všechno proběhlo tou rychlostí, jak to bylo plánováno. Možná, že v roce 2016 ta situace bude ale odlišná. A já bych ještě chtěl říci, že ten rozpočet 2016, tak jak zatím vypadá, má zatím ještě rezervu 2 miliardy um, prostředku na platby, tak to tedy alespoň vykládá jak eh, komise, tak parlament. Takže po, i pokud by tam některé programy třeba byly připraveny rychleji, tak tam ještě bude určitá, určitá eh, manevrovací prostor. Pan Maňka se ptal na to, jak by to vypadalo s neuhrazenými prostředky na konci příštího roku. Na konci roku 2015 je to 217 miliard, dvě třetiny z toho se týká politiky soudržnosti. No a na konci roku 2016 se to zvýší o 11 milionů. Takže bude to 228 miliard. A ten rok 2016, tam se jedná o rozpor mezi prostředky, které byly dány do rozpočtu a mírou čerpání. Všechny tyto odhady vychází eh, z předpokladů, že tam nebudou třeba žádné, žádná zrušení závazků a že všechno bude vyplaceno. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. A dostáváme se tedy k závěru této první monitorovací schůze v přípravě revize víceletého finančního rámce. Děkuji. Eh, protože pan Olbrich uvedl toto zasedání, já poprosím paní Toma, aby nám udělala zhrnutí. No, eh, já vám skutečně nemohu navrhnout závěr v tomto stádiu diskuse, ale přesto Nejprve dovolte, abych poděkovala všem řečníkům za jejich jasnost a za jejich upřímnost. Alespoň eh, z, mou z mé strany mě to ale rozhodně neujistilo o budoucnosti tohoto víceletého finančního rámce. Mm, sdíleli jsme a myslím z toho, že určité významné programy a také oblíbené Evropské unie jsou podsubvencionávány, potřeby jsou vyšší, očekávání je vyšší, to je tedy první bod. Druhý bod. Je to přece jenom poprvé, kdy se zastavuje program ještě předtím, než byl vyhodnocen. A teď hovořím o iniciativě mládeže. Já chápu, že tady poprvé se zastavují eh, závazky a čeká se prostě na nějaké vyhodnocení, které bude trvat rok. Když se podíváme na nutnou dynamiku eh, tohoto programu, který je nesmírně významný a týká se mladých lidí a naší budoucnosti. Za třetí, eh, pan Lucis ví víc o otázce pladeb, která No my tady pořád čekáme na zázraky, že závazky prostě nebudou včasnější, nebudou příliš brzo. Je tady celá řada aspektů, eh, které jaksi zdržují naší šanci reagovat, ale tato šance teď není ve službách evropských občanů ani pro investice, ani pro hospodářskou obnovu a, a ani pro zlepšení životní úrovně našich občanů. Eh, tady je celá řada dysfunkcí, které se akumulují a které uspravedlní naprosto seriózní přeskum víceletého finančního rámce. Děkuji vám mnohokrát za právní objasnění, co se týče stropu pladeb. Eh, my to zohledníme, domnívám se, v naší zprávě. Ale samozřejmě, aby se dala tato situace vyjasnit, i když tedy pravidlo jednosmyslnosti bude velice obtížné, jsem slyšela, a tím taky skončím když se podíváme, že je to obtížné a tím pádem, že bychom tedy to neměli dělat, no tak to už bychom pak nemohli dělat vůbec nic. Bude to těžké, ale evropským hlasem eh, kterým se budeme řídit a naší dobrou vůli můžeme pohnout horami. Děkuji vám za vaši účast. No to byl povzbuzující závěr, paní zpravodajko. Pravdou je, Eh, že vy jste si rozhodně nevybrali snadnou úlohu, ani tím, že jste se stali členy rozpočtového výboru, eh, protože situace nebývá snadná. Děkuji vám mnohokrát, děkuji velice našim hostům eh, kteří nám dali takový osvětový nástroj. No, pokusíme se Eh, abychom příliš neobtěžovali, když budeme chtít objasňovat možnosti navýšit stropy platby související s nástroji flexibility. A eh, eh, tento přeskum víceletého finančního rámcu by asi potřeboval vyjasňování této otázky, to je jasné. Ale abychom dospěli k dohodě, a hlavně to jsou členské státy, které jsou účastní financování a proto by bylo nutné, aby obě autority, oba orgány rozpočtové k tomu konečně dospěly. Děkuji mnohokrát zástupcům komise, děkuji mnohokrát kolegům, kteří přišli z jiným výborů, než je výbor pro rozpočet. A jestli vás zajímal tento okamžik výměny, můžeme se opět sejít 27. ledna na další zasedání monitorovací skupiny, která bude analyzovat uskutečňování Horizontu 2020 a Connecting Europe Facility. Děkuji. A teď se dostáváme k následujícímu bodu našeho programu, což je hlasování. Čili žádám vás, abyste si připravili vaše hlasovací kartičky. Eh, abychom mohli udělat první test. Zahajuji zkušební hlasování. Eh, takže zahajuji testovací hlasování. ale vy jste nehlasovali všichni, normálně bychom tady měli mít 23 hlasujících. Tři z vás, že bych to byl já, aha, tak to moje nefunguje. Jsou tady tři z vás, kteří nehlasovali nebo jejich hlasovací přístroje nefungují. No dobře, tak pojďme. První zpráva, to je zpráva pan Negresku o mobilizaci globalizačního fondu pro Irsko. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? No. Mm, takže eh, prosím pěkně, ověříme to nominálním hlasováním, ano? Ukončuji hlasování. Eh, pozměňovací návrh byl odmítnut 12 k 3. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? E, to zkontrolujeme nominální hlasování, elektronické tedy. Zakončuji hlasování. Zamítnuto 14 hlasyků, 11 pro. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto pětka pro proti, zamítnuto. Šestka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, e, schváleno. Šestka, kdo je pro, kdo je proti. No, to radši zkontrolujeme. Hm, číslo sedm, ano. Končí hlasování. Čili schváleno 8 proti 8. Teď jdeme k osmičce. Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Devítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Deset. Kdo je pro? Kdo je proti? Hm, schváleno. Jedenáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak to zkontrolujeme. Ukončí hlasování. Schváleno 13 proti 12. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? No, tak to radši zkontrolujeme. Schváleno 13 proti 8. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Schváleno 12 proti nevíti a 4 se zdrželi 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že to bylo schváleno. Takže teď hlasujeme k celému textu jako takového mm, elektronicky. A teď Eh, dojdeme, k, přecházíme ke zprávě pana Zanyho týkající se Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci žádost Finska po eh, pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Dvanáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Čtyřka. Kdo je pro? No, kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Šestka. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Sed, šest, pardon. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. sedm pro. Proti. Zdržel se? Schváleno. osm. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že to bylo schváleno, ale ještě to ověříme. Pozměňovací návrh číslo 8. Zahoje hlasování. To... Dobře, takže prosím zdvejte ruce. Devítka, kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Schváleno. Desítka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dvanáctka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Třináctka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A teď k celému textu pozměněn tímto způsobem hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno 21 eh, pro, 4 proti. A teď zpráva paní Gavia Zabal Rubial týkající se Evropské investiční banky. Výroční zpráva, <clears throat> pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dvojka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Trojka. Kdo je pro? A tady je dotaz eh, nebo žádost o ověření dvojky. Ano. Dobře, zahoji hlasování dvojce. Ukončuji hlasování. Schváleno 14 proti 12. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel se někdo? Zamítnuto. Šestka pro. Proti. Zdržel se? Zamítnuto. Nebo ne? No, tak to zkontrolujeme. Pětka? Tak pětku kontrolujeme. Ukončuji hlasování. Takže neschváleno. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? No, tak to zkontrolujeme. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 14 proti 10. Sedmička, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Osm. Dvě části. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? První část odmítnutá, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? To radši verifikujeme, čili kontrolujeme tuto část. Ukončuji hlasování. Schváleno 15 proti 11. Devítka, kdo je pro? Kdo je proti? Já se zdržel schváleno. Pozměňovací návrh číslo 10. Kdo je pro? jde proti? No, tak to, eh, prosím, eh, musíme ověřit, že nezdviháte ruce. Takže desítka to byla, že? Devítka byla schválená, takže deset, ověřujeme deset. Ukončuji hlasování. Schváleno pozměňovacímu návrhu číslo 11 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Teď, kdo je proti? Zdržel se? Eh, to bylo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? No, to radši. Ověříme. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno 14 proti 12. 12 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno 14 pro Proti. Zamítnuto. 15 pro. Proti. Zdržel se? Schváleno. 16 pro. Proti. Zdržel se? Schváleno. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? No, tak to zkontrolujeme. 17. Ukončuji hlasování. Schváleno 14 ku 12. Pozměňovací návrh 18 pro. Kdo je proti? Aha. Dobře. Devatenáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Dvacítka pro. Proti. Kdo se zdržel? A schváleno. 21 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto, teď hlasujeme k celému textu takto pozměněno, nominální hlasování, zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Bylo to schváleno 20 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Takže teď se dostáváme k rozpočtu 3. 15, paní Děkuji mnohokrát, velice krátce. Jsou tady různé transference 36 a 39 týkající se dvou fondů globalizace, které jsme schválili a 42, 43, 44, 45, která se týkají humanitární pomoci. Transferovali jsme 12 milionů eur po pro Afganistan 20 milionů pro Sudán, Jihoafrickou republiku, 15 pro Jemen a 13 pro Srbsko a Makedonii. Takže žádám potvrzující hlasování ke všem těmto pomocem. Bien, merci. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že to můžeme odhlasovat v bloku. Ano, tyto převody, nikdo nemá námitku. Dobře, nominální hlasování. Eh, takže máme tady ty první dva převody. Je to 41. Nejprve je třeba odhlasovat fond globalizace a potom převody pro humanitární pomoc a ne to smíchává dohromady. D'accord. Donc les deux... Dobře, takže ty první dva, to je 36, 39 dávám to odhlasovat nominálně. Končí hlasování. Nefunguje vám to? Donc 22 voix pour. 22 pro, 4 proti. A teď 402, 45. 42. 43, 44 a 45 nominálně. Global. Skrutin est ouvert. Jedné hlasování v bloku. Zahajuji hlasování. Skrutin est clos. Končuji hlasování. Schváleno 24 proti dvěma. Paní Holmajerová pro ostatní sekce 2015. Pane předsedo, já doufám, že hm, jako jsem předposledně dostala výzvu hm, přijít s těmi všemi číselnými údaji, nyní mě hm, žádali, abych je zde nepřečítala, takže já se tomu přizpůsobím, ty údaje, já už se tomu směji, protože nevím, jak se zalíbit všem, každý se stěžuje na něco jiného, takže nevyhovím opravdu všem když se tady hovoří C6, tak to jsou příspěvky evropským školám. Je to pouhých um, 85 tisíc eur a je to z té bezpečnostní rezervy, je to pod článkem 27. A druhá věc, to je převod, pane předsedo, někdo na to nahlíží kriticky, totiž, aby ty peníze, které zůstanou na konci roku, které zbydou, věnovat tomu, aby mohlo být zamezeno eh, splácení úroku za účty a to je 71 milionů, které by se mohly využít na eh, předčasné splacení úvěru, čímž se šetří na úrocích u těch zadlužených subjektů. Když řekněme, že to je dobré využití nevyužitých fondů, protože to jsou investice, ale vidíme, do jakého bodu náš víceletý finanční rámec nás odsuzuje k takovému gestikulování, gestikulování protože jakmile dojde k rozhodnutí investic do této nemovitosti, mohli bychom to zařadit do investic, ale právě, že jsme v zajatí v tom víceletém finančním rámci, musíme tady vynalézat paralelní gestikulace a e, to tedy není zrovna věrný odraz toho, co tady děláme. Zejména, když tady jsou e, e, různé stížnosti No to, čili toto je dobrý způsob práce, co jsme udělali. A teď se vyslovíme k prvnímu převodu pro evropské školy. To souvisí se skutečností, že někteří spolupracovníci byli považováni jako podezřelí z toho, že byli příjemci této pomoci pro děti do školy. První převod. C6. Nominální hlasování. Zahoji hlasování. Chybí tady jeden hlasující. Ukončuji hlasování. Eh, schváleno 20 proti 4. Druhý převod 2015, to se týká CAD. 71 milionů, zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno 21 hlasem 4 proti. A teď k nemovitostem. Politika s nemovitostmi pro je, Paní Holmajerová. Um, Já se pokusím to vše zestručnit a zhrnout. Totiž jde o to, že máme takové vzdělávací středisko. Nachází se v současné době na ulici Mentuaje v budově Montuaje 63. Ta budova je taková ne ještě úplně chátrající, ale urgentně potřebuje renovaci. Tedy EU musí najít budoucnostní řešení. Stávající roční náklady 63 obnášejí 2,2 2,2 miliony, takže když se to sečte a potrhne, tak bychom v roce 2016 zaplatili jenom polovinu na e, pronájem, ale museli bychom stoprocentně uhradit náklady, protože smlouva končí až na konci roku 2016. Ale tady máme takového přátelského vlastníka, který má obrovskou radost, které, která mu patří jinde kde chce rovněž přistoupit k asanaci později a on by nás tam umístil, takže 720 tisíc eur tam bychom zaplatili tu činži a z ní rovněž 50%. A proč musíme zaplatit tu činži za celý rok, tak to je proto, že ta smlouva končí až na konci toho roku, takže vše je logické. Ale přitom budeme šetřit v té jiné budově. Budeme mít naopak náklady na přestěhování nejdříve 1,5 eh, milionů, eh, pak ale potřebujeme taky přechodné eh, vybavení těch pokojů a rovněž dodatečné náklady. To bude stát 100 tisíc na eh, stěhování a vybavení tím nábytkem a tak dále. To je opravdu nutné. Musíme se někam přestěhovat přechodně, jinak eh, by nešlo strhnout tu budovu a vybudovat ji znovu. Ale to převezme za nás vlastník té nemovitosti. On ji strhne, um, demoluje a my tam zůstaneme za rok 2016 a v roce 17 se postaví nová budova a stěhování zpět bude v roce 2018, takže 2017 budeme mít náklady na pronájem um, dvě 2,72 milionů, ta budova je trošku větší, nějak zvlášť, ale 2,3 milionu, ty náklady, ty 2,3 milionu, víceméně odpovídají staré budově. Potom rok 2018, tam budeme potřebovat zaplatit asi 25% nákladů za tu starou budovu, pak budou náklady na stěhování, ty se vyšplhají na 1,725 eh, eh, nebo 4, 725, to, tomu se nedá vyhnout. Předtím neutečeme, protože to stěhování musí nastat, ale podařilo se e, správci náklady udržet na pronájem víceméně na totožné úrovni jako v té staré budově. Takže to je docela rozumné, že ano. Mezi tím budeme v Batimount Belmount Kur a Monto je 63, to bude tip-top nová budova přesně podle našich představ a náklady nebudou poměrně vyšší než stávající, takže vše je to velice rozumně vymyšleno a náklady na stěhování ani na sanaci. Těm se nemůžeme vyhnout. Děkuji vám mnohokrát. No přece jenom se zeptám kolegů, zda se k tomu chtějí na něco zeptat. Není tomu tak. Eh, v tom případě jsme zaujali pozitivní rozhodnutí na základě zprávy paní Holmajerové. Hm, to asi není převod, takže to můžeme udělat takže jenom rukou. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se? Takže rozpočtový výbor velkou většinou schválil tuto, tento postup. My jsme mysleli, že v 11.45 tady bude prezentace ze strany komise týkající se přispění 3 miliard Turecku. Já to říkám proto, že 11.45 to není špatné, ne? No ne, protože to bylo dobře prezentováno, ale protože vy jste e, vlastně se drželi lhůt, které vám náležely. A všichni nedočkavě čekáme na to, co nám komise řekne, protože hovořím ve jménu Jose Manuela a pana Jardepré, e, jsme rádi, že se završilo vyjednávání o rozpočtu 2016, že jsme mohli ukončit dohodovací řízení a velká většina Evropského parlamentu 25. listopadu schválila rozpočet na rok 2016. A 29. listopadu jsme se dověděli, že Rada na základě návrhu komise počítá s převodem 3 miliard Turecku. No když se podíváte na rozpočet, který byl odhlasován 2016, tak tam žádnou stopu těch 3 miliard nevidíme. Takže tato situace nám způsobuje obavy. E, a proto s nedočkavostí očekáváme komisi, co nám k tomu řekne. Potom e, tady taky se, e, je, jsou zase Sýrie a další zemi, což je částečně financováno z Evropské unie, ale je třeba, aby rovněž členské státy přispěly svou měrou a my nejsme nikdy si jistí, zda členské státy přispějí a veškeré tyto satelity deformují náš rozpočet. To znamená, že se to vymyká kontrole Evropského eh, parlamentu. A teď co se týče těch 3 miliard v souvislosti se Syrie, my jsme museli potřebovat vysvětlit poslancům, co to znamená. Dovolte, abych vám to řekl. Když se pokoušíte vysvětlovat vašim občanům, co je to evropský rozpočet, tak tedy to je velice složité pro to, aby to bylo vůbec pochopitelné. A tady ty obavy z toho, na co my pořád upozorňujeme, aby rozpočet, aby rozpočet byl čitelný a průhledný pro občany a tady je třeba vyvinout skutečně se závažné úsilí. A doufám, že revize víceletého finančního rámce se v tom bude angažovat. A teď dám slovo komisi a je to paní generální ředitelka, které nyní udělám její slovo. The floor. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Et... Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za to, že jste nám dal možnost vést tady tu diskusi Eh, protože tady bylo více informací, které poslední týdny obíhaly a vždycky je dobré, když můžeme přijít sem do parlamentu, abychom záležitosti vyjasnili a aby tady nedocházelo k nedorozuměním. A budu pokračovat v angličtině. Let me start by reminding all of us that actually the refugee crisis has been... Třeba na, na úvod řeknu, že ta migrační krize vytvořila určitý takový velký eh, soumrak nebo něco, co opravdu nad námi leželo během toho rozpočtového vyjednávání. Ale myslím si, že tento návrh není ničím, co by měl někoho překvapit. Věděli jsme, že na základě migračního vývoje zde budou další potřeby. Je to vlastně opravdu krize hm, historických rozměrů, které teď musíme čelit. A proto jsme během rozpočtových jednání už eh, jak na straně Rady, tak na straně Evropského parlamentu mm, se tím, jak si řídili. A chtěla bych také poděkovat i vám za vaše úsilí. Takže chtěli jsme posílit už v té fázi všechny eh, okruhy, zejména okruh 3 a okruh 4, které právě souvisí s uprchlickou krizí. A tím se nám tedy podařilo možnost navýšit částku 2,4 na 9 na období 2015-2016. Ale jak, jsem již, jak se již před chvilkou zaznělo, tak už v té chvíli jsme věděli, že to asi nebude stačit se všemi, eh, na to, aby se, abychom se vyrovnali se všemi dalšími výzvami a problémy. Zejména Turecko se nakonec eh, stává velice klíčovým hráčem v tom, jak řešit tuto krizi, protože tedy z důvodu své geografické pozice a také z toho důvodu, že v Turecku Turecko nyní hostí dvě 2 miliony uprchlíků na své půdě. A z toho důvodu eh, se připravil společný akční plán mezi Evropskou unii a Tureckem. Já jsem chtěla zmínit tento společný akční plán, abych vás uvedla do kontextu této společné akce, která má bojovat s nedovolenou migrací, s převaděčstvím lidí, Eh, jsou tam také různé společné akce, jak pracovat s uprchlíky, kteří jsou v Turecku nebo i eh, v jiných eh, zemích, jak pomoci těm hostitelským komunitám. Součástí tohoto společného akčního plánu je například to, že komise se 24. listopadu rozhodla zřídit speciální uprchlický nástroj pro Turecko. Tento uprchlický nástroj je tedy se zřizuje od 1. 1. 2016 a má koordinovat celkem částku 3 miliard eur na období 2016-2017. Dovolte mi zdůraznit, že je to koordinační mechanismus. 3 miliardy eur celkově poskytne společně rozpočet Evropské unie a společně rozpočty členských států. Takže účelem není, že 3 miliardy se vyčlení z rozpočtu Evropské unie. Já o tom budu hovořit podrobněji za chvíli. Hovoříme o tom, že to je koordinační mechanismus, že celkově to bude tak, že 500 milionů, eh, pardon, 500, 500 milionů poplyne z evropského rozpočtu a 2,5 miliard poplyne eh, z rozpočtu členských států, co by účelově vázaný prostředek. Takže je to koordinačně koordinovaný mechanismus. Eh, členské státy poskytnou 2,5 miliardy eur, co by účelově vázané prostředky do Eh, na, na tyto věci, bude se to týkat humanitární akce a pak je tam také nástroj pro předvstupní pomoc. Takže v této chvíli, protože se jedná o Turecko, tak můžeme využít právě tyto nástroje. Eh, tento uprchlický nástroj pro Turecko umožňuje, aby ty peníze nešly do toho nového svěřenského fondu, ale aby vlastně plynuli do těch programů, které již existují, aby je posílili. Domníváme se totiž, že to je právě nejsnadnější způsob, aby ty peníze plynuly co nejrychleji eh, tam, kam eh, se mají dostat a také zároveň se eh, dodrží finanční nařízení i veškeré výkaznické povinnosti, které jsou třeba i vůči Evropskému parlamentu. Tento uprchlický nástroj pro Turecko vznikl na základě rozhodnutí, je to podle článku 210 a 214 smlouvy. Tyto články umožňují komisi, aby přistoupila k veškerým iniciativám, jak koordinovat akce Evropské unie a členským státům, aby se tedy vlastně eh, zlepšila komplementarita ze strany Evropské unie vůči Um, krokům členských států. A také je tam důležité, že tam má docházet eh, k lepšímu, eh, k lepšímu mm, k lepší realizaci těchto projektů. Takže budou to, budou to jednak zejména ve formě grantů, bude to buď v rámci přímého nebo přímého řízení, to už záleží na těch jednotlivých programech eh, podle toho, jak oni jsou plánované, jakou mají právní vedení. Koordinace bude vycházet z řídicího výboru. Tento řídicí výbor, v jeho čele bude komise, tento výbor mm, nabídne strategické vedení, každý členský stát bude mít v tomto výboru jednoho zástupce a Turk, Turecko rovněž bude členem, bude mít vlastně poradenskou funkci. Je důležité, aby tam byla dobrá koordinace jednotlivých eh, akcí přímo v terénu, ale zároveň mm, se to vlastně nedotkne humanitární asistence. Takže je důležité, aby tam byla strukturovanější eh, koordinace Musí to být všechno dobře v souladu s tím, jaké akce Turecko mm, plánuje samo. Jak už jsem říkala, bude to určitá modalita. Prioritou bude přímé nebo nepřímé řízení a Priorita bude pro okamžité bezprostřední humanitární akce, pomoc pro uprchlíkům a také hostitelským komunitám. Takže to je důležité zdůraznit. Cílem této, tohoto uprchlického nástroje je zlepšit integraci uprchlíků a také podpořit hostitelské komunity. Nejedná se třeba o, rozpočt, o přímou rozpočtovou podporu turecké vládě. To bych chtěla potrhnout. takže mají se tím řešit dopady um, toku uprchlíků. Komise rovněž plánuje, že v celém tom rozhodovacím procesu se také musí brát v úvahu například rovnost mužů a žen a také princip nediskriminace při uh, provádění uprchlického nástroje. Komise rovněž bude Evropský parlament i radu pravidelně informovat jak už jsem říkala, ještě předtím, než ty prostředky se tam budou eh, zasílat těmi mm, už zavedenými programy musí být zajištěno, že se eh, uplatňují veškeré právní základny. Také tam dojde k přeskumu uprchlického nástroje pro Turecko podle stanovených lhůt. Dále, co se týče toho příspěvku členských států. Členské státy by do 21. prosince eh, měli tedy informovat o tom, jak to bude. Komise žádá členské státy, aby do 21. prosince se jasně vyjádřili, to znamená mají na to týden, aby jasně řekli, jak to bude s tím jejich finančním příspěvkem, do kdy ho poskytnou, aby se to dobře naplánovalo na rok 2016-2017. Samozřejmě, že ještě předtím tam bude eh, vypracován takový pracovní, eh, finanční nebo platební harmonogram, aby to financování odpovídalo skutečným potřebám v terénu. Komise nyní eh, v terénu um, připravuje určité posouzení, také tam máme kolegy, kteří jsou teď v Turecku a chceme tedy připravit konkrétnější kalendář, k jakým akcím se přistoupí v roce 2016 a v jakých 2017. Nakonec bych vám ještě chtěla říci eh, něco velice aktuálního. Včera jsem strávila celý den na Koreperu. Probíhají tam eh, eh, diskuse na radě, které se týkají právě příspěvku členských států a výše. Takže ten původní návrh komise byl, že z evropského rozpočtu poplyne 500 milionů eur a bylo tam téměř jednomyslně schváleno že z toho evropského rozpočtu má plynout více peněz než těch 500. Takže my přemýšlíme, vcela mm, e, jistě nejsou žádné možnosti v tom rozpočtu na rok 2016, protože teď jste na to správně e, upozornil, že před pár týdny jsme uzavřeli rozpočet na rok 2016, takže komise rozhodně nechce otevírat ten rozpočet na rok 2016, kde navíc v, té, v tom okruhu 4 žádné rozpětí není. Takže v roce 2017 bychom mohli poskytnout dalších 200 milionů z marže okruhu 4 a z ještě z dalšího přerozdělení prostředků v rámci okruhu 4. Také bych ještě chtěla připomenout analýzu komise. Podle, to je určitá analýza dostupnosti. Takže tam z té analýzy tam nejde o to, že by tam opravdu něco ještě bylo k dispozici, ale spíše chceme učinit určitou analýzu, nechceme, abychom ohrozili nebo abychom oslabili nějaký jiný uprchlický program, který třeba působí v jiných zemích. Abychom ohrozili toto financování. Také se ještě hovoří o tom, jak to vlastně bude s vedením a zprávou tohoto uprchlického nástroje a správním základem. Diskuse probíhají i dnes na Koreperu. Na následné radě by mělo být již učiněno rozhodnutí ze strany hlav stát a vlád, států a vlád. Takže to je tady a ta, ten uprchlický nástroj by již měl být funkční příští rok. Na jednom snímku je také e, podíl na roky 2016-2017, tam je to rozčlenění, rozčlenění podle těchto dvou let. No a jak už jsem říkala, najednou během toho jednání, nebo nad tím, během celého toho jednání nad námi vysela ta hrozba toho, že se to musí vyřešit. Takže my jsme se zamýšleli nad tím, kde vzít eh, ta, ty prostředky. Eh, vidíte, že už v tom rozčlenění na roky 2016 a 2017 se opřemýšlí o tom, že by tam mělo být ještě to navýšení o těch 200 milionů eur. Máme tam některé nástroje, já bych tomu mohla říct možná satelitní nástroje, ale spíš bych tedy to nazvala um, nástroje podle rozpočtu. Účelově vázané um, prostředky to není nic nového. Je to zkrátka způsob, jakým můžeme zajistit, že budeme z evropské úrovně schopni reagovat na ty výzvy, uh, to vlastně třeba před třemi, čtyřmi lety se, eh, se vůbec vlastně o takové krizi uprchlíků třeba mm, nepřemýšlelo. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám za vaše upřesnění. A za to, jak tato inovace se dotýká rozpočtu 2016, který jsme odhlásili, a teď dostane slovo Jose Mariel Fernández, náš zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych um, ocenil úsilí komise. Také chci um, ocenit kreativitu úsilí, které vyvíjí, aby se vyřešil problém, kde bychom všichni měli udělat maximum. Máme fond pro Syrii, který by měl mít miliardu eur, bez příspěvku z rozpočtu Unie členské státy nerespektují své závazky a rozhodně nejsou ochotny ty peníze dát. Máme tady Fond pro Afriku, eh, miliardu pětset tisíc, dříve to byl rozvoj, eh, Fond pro rozvoj. Členské státy nedávají své příspěvky. A teď tady máme tenhle mechanismus, který není fondem, a kde ale existuje snaha, aby to bylo trochu závazné pro členské státy. To je má provokativní poznámka týkající se tohoto komentáře, který jsme slyšeli. Uh, Eh, taky se ptám, jestli nezačneme hovořit o penězích, kterých už se to dotklo, například pro jiné záležitosti, protože bohužel se nám nemůže podařit zdvojit peníze. Už jsme měli v tomto stejném nástroji cíl financovat i jiné příspěvky. První otázka je tedy, zda tento mechanismus je stále ještě udržitelný tváří v tvář migraci eh, se všemi možnými dalšími zdroji a dalšími jinými dvěma fondy. Druhá otázka. Jaký je dopad, který máme na rozpočet 2016? Vždyť teď bereme peníze z rozpočtu 2016, který jsme chtěli používat pro jiné cíle. A to ukazuje velice dobře, že máme potřebu větší flexibility a že malinký rozpočet nemůže sloužit všem věcím. Ale další věc to ukazuje, že jediný způsob, jak reagovat <clears throat> kolektivně Eh, z Evropské unie. To není mezivládní metoda, ale je to tento proces komunitární. No a jaký je tedy dopad na rozpočet 2016? No, říkáte miliony, miliony, ale co se udělá s těmi 125 miliony, které jsme chtěli udělat? které jsme chtěli tedy uvolnit. A máme proto závazky, abychom to udělali. Jak tam taky zapojíme do toho Evropský parlament? Bude tady snad nějaký návrh opravného rozpočtu? To jsou eh, dodatečné příjmy, které vstoupí do rozpočtu, ale vstoupí do rozpočtu aniž bychom vlastně měli eh, opravený rozpočet. Jak teda se to má udělat? A jak všechny instituce se spojí, dají dohromady, včetně parlamentu? A potom, jakým způsobem můžeme dát eh, členským státům povinnost, aby, se, aby konečně dostali své povinnosti? s tímto mechanismem, který není povinný, to bude fungovat, no. Doufal bych, ale myslím si, že to vyvolá diskuse na radě. Já jsem byl, už jsem vícekrát v této místnosti řekl, že solidarita se neprojevuje jenom proklamacemi a deklaracemi. Teď je okamžik, podívat se na to, jak členské státy zahájí akci proto, aby prokázali svou solidaritu. E, každopádně za sebe já bych rád zdůraznil tak, jak jsem to začal. Čili chci ohodnotit úsilí komise a kreativitu komise pro vyřešení problému, který, jak vidíme, Eh, členské státy nejsou schopny vyřešit. A z druhé strany, eh, za, jako zpravodaj 2016, máte veškerou naši solidaritu a my uděláme všechno pro to, aby Evropský parlament a komise postupovali společně a způsobili to, že věci se pohnou a pokusíme se společně vyřešit tento velice závažný problém. Děkuji vám, pane generální zpravodaj, a teď další, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já rozhodně souhlasím se slovy pana Fernandese a z jeho komentáři. Je zcela jasné, že takto popravdě vypadá evropský rozpočet takovým ho máme. A já se nedomnívám, že by v nějakém manuálu pro sestavování rozpočtu by bylo nějaké absolutní pravidlo. A pak, když potřebujeme nějakou velkou částku, tak si s tím nějak poradíme. Na druhé straně, ano, je třeba vždy počítat s nepředvídatelnými skutečnostmi, ale i s tím, že ta naléhavá situace například v nějakém období vůbec nenastane. Vždy ale musíme mít nějaké způsoby, jak nakládat s těmito dilematy a s těmito jevy. Což v okamžiku, kdy rozpočtujeme, nemusí být zřejmé. No a nyní, ve světle vývoje situace, a toho, jak přetavit realitu v EU do rozpočtování, je jasné, že všem bude muset být dáno trochu méně. Bohužel ten efekt toho rozmělňování či naředění těch rozpočtových prostředků všem způsobilým beneficientům je nevyhnutelný. Pokud máme pořád stejné množství peněz, ale musíme je rozdělit mezi mnohem více subjektů, tak je jasné, že se ty částky sníží. Dokonce i když budeme sahat k jiným zdrojům financování. Přesto to vše rozprostřít příslušným způsobem není snadným úkolem. Krize uprchlíků pokračuje, eh, předseda Evropské rady Tusk sehrává zásadní úlohu eh, při těchto jednáních. A nezapomínejme, že my vlastně ani nevíme, s čím se tady musíme vypořádat. Nikdo na začátku netušil, jak velká bude migrační vlna. Navíc členské státy sice něco předběžně slibovaly, ale moc toho od nich nepřiteklo. Když se podíváme na různé členské státy, tak záleží na tom, kolik je ochotná jednotlivá země do toho vložit. Máme státy, kterým bych řekl, státy první linie, státy na, na tom tom bezprostředním styku s uprchlíky, tak ty jsou nuceny investovat do těchto záležitostí. Ostatní vnitrozemské státy už ne tak moc. Turecko je však asi klíčem k řešení problému. To si nezastírejme. A zároveň migranti proudí z Libanonu a ze Sýrie a naplňují i jiné země. Už i Jordán cítí to břemeno na svých bedrech. I jiné země. Já se nedomnívám, že členské státy eh, si to uvědomují. Je mi známo, že při nejmenším jedna země už deklarovala, že eh, Turecku vůbec nepřispěje. Je to moje země, je to Kypr. A hovoříme přitom o ostrově, který se nachází ve středozemním moři a já nemám slov, abych eh, charakterizoval naše vztahy s Tureckem. A jsem si jist, že rozhodně ze strany Kypru nebude směřovat vůči Turecku ani cent. Kypr totiž tvrdí, že on si musí sám financovat armádu na to, aby se před Tureckem bránil a přitom by ty prostředky bylo možné investovat do něčeho jiného a přitom se to dít nebude. A to je jeden z důvodů, proč na Kypru nebude ovzduší pro eh, financování Turecka. A já jsem zneklidněn. Zda ty prostředky, které na to um, jakoby vyhrazujeme, budou příslušným způsobem uplatňovány, protože například mnoho Kurdů by se chtělo vrátit do Kobane eh, na své území. Ale Turecko má strach, že si Kurdové budou chtít založit vlastní stát, že si Turkmeni budou chtít založit vlastní oblast. Stovky tisíc Kurdů. Já zatím vím tedy o 60 tisících Kurdů, kteří už eh, šesti stovkách tisíc Kurdů, a to nemusí být přesné, kteří už nyní jsou odhodláni se vrátit na svá území. Chceme opravdu Turecku dát eh, ten šek Bianco? Já si myslím, že komise by nejdříve měla na tyto otázky odpovědět, než začneme hovořit o konkrétních částkách. A nakonec, pokud ty prostředky, tedy ty 3 miliardy, budou Turecku opravdu předány, musíme najít určitý mechanismus monitoringu a rovněž notifikace, kam ty prostředky eh, proudí. Zda to opravdu připluje do těch utečeneckých táborů, anebo zda se to rozteče a my už nebudeme mít přehled. Ono je pravdou, že Turecko je strategickou zemí, ale ono je zároveň i součástí toho problému. Ono právě Turecko přispělo k našim problémům, jeho chování. Tedy musíme velice pozorně sledovat, kdykoliv budeme někomu předávat peníze, případně uzavírat nějaké transakce. Děkuji mnohokrát. Rád bych upřesnil, že tlumočnické služby skončí v 12 hodin 30 minut a mám tady ještě čtyři přihlášky. Pan Gores. Děkuji vám, pane předsedo. Já tady mám více Eh, připomínek. Za prvé děkuji komise za to, že nám určitě body vysvětlila. Eh, myslím si, že třeba skutečně eh, říci, že peníze, které budou dány k dispozici Turecku, nejsou peníze, které půjdou přes Ordegona, ale které budou sloužit organizacím pracující pro humanitární pomoc. A teď už celá léta Stále voláme po dodatečných fondech. Humani- rozpočet pro humanitární pomoc Evropské unie a členských států je chronicky podfinancován. A proto se domnívám, že je třeba, abychom postupovali proti tomuto fenoménu, protože si ho uvědomujeme. A třetí poznámka. A e, tady se připojí k tomu, co řekl náš pan zpravodaj. Jsme pro fond Anoda platíme malé prostředky, to se týká těšení eh, té, těžko, které, kterými trpí Libanon. A potom 1,8 miliard, no já si myslím, že teď jsme financovali pouze 5% částky, která se od nás žádá. Mm, to znamená, že to je prostě jenom taková jakoby uka- jako to se jenom ukazuje, že pomáháme, ale skutečný příspěvek je co? Teď to je závazek a najednou se tady z toho stává systém. Členské státy nedodržují systematické slovo a ohlásili, já jsem byl na eh, jedné konferenci, eh, kde se hovořilo o obnovování cílů, ale těch cílů, které nebyly v souladu s minulým rokem a teď tady máme jiné výzvy a tak dále, no to není možné. Členské státy nejsou závazné, aby dávali fondy pro, zavázané, aby dávali fondy pro Afriku a určitě nedají peníze ani tady. Bude tady mít eh, další problém Eh, veškeří pomocníci humanitární pomoci očekávají, aby to, co bylo slíbeno, se realizovalo. A mm, eh, předchozí řečníci již upozornili na to, že to bude muset vyústit v reprogramování. No, ale nelze zapomínat na to, že uprchlíci přicházející do Evropské unie v prvním roce eh, ta zátěž je způsobila, čili srovnatelá s Fondem pro rozvoj a z toho není to financováno, takže tady máme eh, skutečně eh, přístup, který nemůže fungovat. Aby se něco slíklo, aby se něco oblíklo. A tohle, když se podíváme na obecný postup, eh, který může Evropský parlament dělat, v tomto okamžiku nemůžeme financovat věc, kdy máme urgentní záležitosti, které musou být rychlem rozhodnuty, ale je třeba eh, udělat eh, něco tedy v rámci té midtime review, eh, až se budeme přibližovat k roku 2020. Co se týče Evropského fondu pro rozvoj, Evropský parlament do toho nemůže mluvit. Co se týče Trust Fund svěřeneckých fondů, Evropský parlament prakticky nemůže nic říct a může být jenom informován. Eh, do eh, toho fondu, o kterém hovoříme, je Evropský parlament zapojen, ale částočně. No, eh, to je dlouho, to je krátkodobá věc, ale pro dlouhodobý záměr já bych velice rád, aby představitelé členských států přišli také před naším výbor, na což já apeluji a volám stále potom, aby členské státy vysvětlili, proč nedodržují své sliby Eh, proč nedávají reálnou informaci. Myslím si, že je skutečně na místě naprosto jasně říci, kdo je odpověd. Není to Evropská eh, unie, ale je to eh, ta mezivládní úroveň a to je třeba konečně jasně říci. Děkuji mnohokrát. Co se týče šéfů vlád, státu a vlády, teď eh, se chtějí dostat závazkům pro COP21. No, na to jsem zapomněl říct, to je stejná maškaráda, stejná fraška. No, to je virtuální realita. Pan Olbricht. short... Ano, pouze krátce a čistě rozpočtová otázka. Máme tady 0,5 toho rozpočtu, to je asi reprogramování v kapitole 4 a pak 2,5. Chápu správně, že se jedná o e, ten e, vnější čelově vázané příjmy. Jedná se o něco, co vstupuje do rozpočtu, ale kde to tam pak najdeme? Je to v té čtvrté kapitole, nebo to má svou vlastní kapitolu, kdo nad tím bude mít kontrolu a jak to bude probíhat. Jinými slovy, jak bude, eh, jaký bude mechanismus nakládání s těmi novými penězi, novými penězi, s těmi vnějšími účelově vázanými příjmy, čím oni jsou z rozpočtového pohledu, na základě jakého mechanismu vstupují do toho rozpočtu a jak se pak s nimi v rámci toho rozpočtu setkáme. Jdeme do Centrální Evropské banky. Marché de planche à billets. Madame Vana. Paní Vana. Děkuji, pane předsedo. Já mám podobnou otázku jako předřečník, totiž k plánovanému podílu Evropské unie v tom rozpočtu a členských států. Od včerejška máme non-paper rady, že totiž 3 miliardy bude e, z rozpočtu EU a že se tam nepočítá z příspěvky členských států. Je to neporozumění, nedorozumění v tom non-paperu, nebo to můžete potvrdit. A pak ještě obsahově e, ty kroky, totiž mandát komise, když se hovoří o tom, že komise bude rozhodovat, e, s jakými kroky se tam počítá. Mně to připadá trochu nekonkrétní. Hovoří se o humanitární pomoci eh, uprchlíkům, ale pak se hovoří mm, kroky na regionální a centrální úrovni k řízení úprchlické eh, krize. To zní velice všeobjímajícím způsobem. Jedná se například i o policejní pomoc, eh, o nějakou právní pomoc, nebo tam něco z toho je vyloučeno těch opatření. Si, monsieur Sinalinos. Děkuji, pan Sinalinos. Děkuji, pane předsedo. Velice mě překvapuje ta rychlost. Evropská unie rozhodla mm, něco učinit a rozhodla se podpořit Turecko. Uh, Evropská unie eh, má velké obavy ohledně islamistických hrozeb, ale přitom do velké míry právě Turecko zatím stojí. Ti migranti a uprchlíci jsou teď vlastně, budou teď vlastně ještě více povzbuzováni k tomu, aby odešli z Turecka na západ, do Evropy. Ty peníze, tady se jedná o třech miliardách eur, ale eh, to se má dát Turecku ve snaze, aby se ten problém snížil a myslím si, že vlastně nás, eh, že, že, že to je určitý omyl, protože Turecko nikdy v historii eh, žádný svůj slib, který učinilo vůči nějaké mezinárodní organizaci, nesplnilo. Turecko nikdy nesplnilo své sliby třeba vůči OSN, Ehm, například je zde stále eh, vlastně nesplněná eh, rezoluce Rady bezpečnosti, která se týká Kypru. Kypr je stále okupován. A teďkon, teď tedy Evropská unie ehm, chce, chce spolupracovat, co vlastně tlačit, na, nebo spíše to Turecko teď tlačí na Evropskou unii eh, ohledně uprchlíků. Já si myslím, že se milíte, pokud věříte, že Turecko splní to, co po něm chceme. Turecko už navíc obdrželo peníze. 30 miliard eur. Takže mm, není to poprvé, kdy Turecko dostává peníze za tímto účelem. Už byly uvolněny peníze v, různých, v rámci různých okruhů. Ehm, bylo to i pro další partnery, ale opět nedošlo k tomu, že by ta eh, migrační vlna z turecké půdy se nějak zmenšila do Evropské unie. Možná si komise myslí, že zatím jsme nedali Turecku dost peněz, tak proto tam máme eh, vynaložit další 3 miliardy a možná si komise myslí, že ty 3 miliardy už to vyřeší, ten problém. Ale co se stane? pokud tam eh, pošleme další 3 miliardy eur a ti migranti budou stále proudit do Evropy, tak co pak udělá komise? Pak komise tam eh, tedy ještě jim pošle další a další peníze? Máte nějaké záruky, že ty finance opravdu budou vynaloženy na ty účely, o kterých teď hovoříme? Takže má to vést eh, k omezení uprchlické vlny, nebo to bude i pro jiné účely? Existují záruky pro členské státy v tomto smyslu? Co se stane, když bude zapotřebí ještě více peněz? Je nějaký způsob, jak zatlačit na členské státy, aby dali Turecku ještě další peníze, takže jaké záruky e, jsou zde, aby Turecko splnilo to, e, k čemu ho, o co ho žádáme? Děkuji, pan Vali. Děkuji pouze rychle nebudu hovořit eh, ani k těm politickým záležitostem. Samozřejmě, že politická odpovědnost tady sehrává určitou úlohu, ale když hovoříme o tom, jak mít kontrolu nad těmi penězi. Z minulosti je nám známo, že eh, snažíme-li se ufinancovat krizové situace, tak tam často ta kontrola opravdu schází. Eh, prostředky jsou předávány na nějaké urgentní potřeby, pak už nad nimi nikdo nemá kontrolu. Takže moje otázka zní, pokud opravdu se ty e, peníze najdou, změníme to, nastane nějaká kontrola toho, zda Turecko ty prostředky věnuje na ty účely, na které my je poskytujeme. V opačném případě je to v podstatě zbytečné je Turecko předávat a rád bych se dozvěděl něco konkrétního. Děkuji, pan Maragal. Děkuji, pane předsedo. Eh, domnívám se, eh, zaprvé chci tady poděkovat eh, za úsilí komise, která nám dává takový jedovatý dar, zdá, a který by měl vypadat jako normální jídlo. Ale není to tak v mnoha ohledech. A nutné je ne, ne být proti té koncepci, proto jsem, ale je, já bych radši, kdyby to bylo doprovázeno nějakým autentickým závazkem příspěvku členských států a autentický záměr koncepcí a cílů pro tyto prostředky. Protože jak to vypadá s konzolidovaným rozpočtem? to, co tento výbor pro rozpočet musí vidět, zdali je pravda to, co vy říkáte, že 2,5 eh, miliardy mají členské státy platit jako vnější eh, vlastní zdroje pro komisi? Eh, vy to vidíte jako možnost, i my jako nezbytnost, abychom měli. My tedy potřebujeme mít naprosto kompletní přehled o, výsl, o Eh, výsledcích, ale také o konečných uživatelích, ke komu ty příspěvky půjdou. Eh, je tady ohromná nevědomost i mezi námi, co se vlastně děje, jak už řekla paní Vana. Čemu toto budeme věnovat? Co to znamená lidské humanitární pomoc? Eh, nemáme to, možná je původ jasný, ale nevím, jaký by měl být tedy osud těch peněz. Eh, potřebujeme daleko detailnější způsob, kde by byly také uvedeny odpovědnosti. Protože přeci já nemůžu obhajovat před svými občany nezbytnost toho programu a řízení toho programu, když nemám informace. A myslím si, že to je naše povinnost. A myslím si, že tedy nehledě na to úsilí, které komise vyvíjí, Nepřítomnost rady, stejně tak jako dnes ráno v naší diskusi týkající se revize víceletého finančního výhledu, zjevně dokazuje, že tady žijeme ve virtuální politice, jak řekl pan předseda. A teď ukončím už. Kdybychom měli normální podmínky a v normálních podmínkách se státem, kdybychom, to mohlo, kdybychom tento stát mohli považovat za užitečného a spolehlého partnera, a teď hovoříme s Tureckem, eh, tady je třeba mít také podezření, protože už od začátku nevíme, jestli ty peníze, které dáme, skutečně budou vydány na to, na co chceme. Je to víc než podezření, je to rostoucí a viditelný neklid. Takže Musíme samozřejmě se snažit být velkolistí, citliví, ale taky odpovědní před našimi občany. Já vím, že Evropská unie a členské státy eh, schvalují určitou věc pro lepší přijímání uprchlíků. Já nevěřím moc, že se budou vracet eh, do zemích původ, svého původu. A to ještě se vůbec neděje. Děkuji. Děkuji vám. Už tady není žádná jiná žádost o slovo, takže chci eh, poděkovat tlumočníkům, kteří slíbili, že s námi zůstanou ještě 10 minut a jsou tady v plné práci od 9 eh, ráno. Já jim velice srdečně děkuji. Tři krátké otázky, než předám slovo komisi. Jsou tyto dispozice uvnitř eh, evropského rozpočtu, anebo to bude rozpočet, který je stranou mimo evropský rozpočet. Dále jste nám řekla, paní Kavino, připomněla jste nám ty závazky, které měly dostat členské státy pro eh, rozvojové fondy jiné v Africe klíč v rozdělování eh, mezi členskými státy. Existuje tady nějaký příhodný klíč? Máme 12 hodin 30, máte 10 minut eh, na o to, abyste odpověděla, madam. A eh, Samozřejmě nad rámec toho jsou velice závažné. Nad rámec toho času tady máme co dělat s velice citlivými, závažnými otázkami. Eh, Pravdou je, že není možno diskutovat o požáru, když je oheň v domě ale eh, musíme eh, hledět také na globální politickou situaci a kdy se musíme snažit udělat něco v těch zemích, ze kterých se snaží přicházet uprchlíci, aby uprchli před válkou nebo jinými záležitostmi. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, velice děkuji vám všem, protože se domnívám, že otázky, které jste mi položili, jsou opravdu aktuální. Domnívám se, eh, dovolte, abych začala tím, že sdílíme většinu vašich připomínek, jakož i potřebu, abychom byli velice obezřetní a velice bdělí, bych řekla dokonce, toho, co se týká použití tohoto fondu, který je určen pro řízení či pomoci uprchlickým proudům v Turecku to, co řekl pan Presa, te, pan Presa potom vysvětlí více ty technické rozpočtové záležitosti. Já bych ujistit pana Olbrichta i další, že nechceme, aby došlo k transferu k to, z toho druhého svěřenského fondu, který byl zřízen, že většina těch prostředků by měla pocházet z navýšení plateb na stávající programy, jak už bylo e, dohodnuto při vyjednávání rozpočtu na rok 2016. Takže já bych také chtěla vyjádřit díky Evropskému parlamentu, že opravdu až do poslední chvíle na tom trval, aby trval. Takže programy jako IPA a ENI byly navýšeny v poslední fázi toho vyjednávání. Takže tyto částky vlastně už teď jsou součástí rozpočtu a budou pouze určeny pro Turecko. A to už vlastně na to, e, e, s tím souhlasí i ten právní základ. Humanitární pomoc půjde z jiných částí rozpočtu, včetně toho e, nástroje Emergency Aid Research, takže um, Reserve. Pan Kristoforu také velice dobře řekl, že jste určitá, určitý pocit, že vlastně nic neděláme, ale já i mý kolegové opravdu pracujeme dnem i nocí. Paní komisařka Georgieva bohužel nemohla přijít, i když by chtěla přijít, protože jela do Řecka, aby také podepsala dohodu s UNHCR. Takže opravdu každý ze všech sil pracuje na tom, aby byl ten cíl splněn. Z, prostřed, z pohledu rozpočtu tam ty prostředky byly zdvojeny, zdvojnásobeny ale je pravda, že stále ještě panuje pocit, že v terénu eh, nebylo ještě učiněno dost. Hovořili jsme o tom, že ty peníze budou přímo eh, posílány prostřednictvím nevládních eh, organizací a tak dále. Okruh 3 je částečně řízen v rámci sdíleného řízení s členskými státy. Ehm, ty země byly, nebo členské státy byly částečně překvapeny těmi migračními fondy a nedokázaly dostatečně vyčerpat některé prostředky. A teď vlastně eh, můžeme využít AMIF a NSF, eh, můžeme využít ty prostředky, které vlastně členské státy v tom překvapení nedokázaly vyčerpat, protože v té době třeba neměly dostatek nástrojů, aby ty fondy eh, mohly čerpat tak, jak se to původně plánovalo. Také jste padla celá řada otázků, eh, kam mají ty fondy plynout. Také například eh, řečtí nebo kyperští kolegové vyjádřili obavy, zda opravdu ty peníze poplynou do Terecka, nebo jak to, s nimi, jak to s nimi bude. Eh, chci zdůraznit, že to opravdu budou konkrétní cíle. Pomáhat uprchlíkům a pomáhat hostitelským komunitám. Nejde o to, že by ty peníze plynuly do rozpočtu Turecka. Nestane se to součástí tureckého rozpočtu. A o jakých potřebách se hovoříme? Tak samozřejmě ta první vlna to bude humanitární pomoc v tom klasickém slova smyslu, takže ať už to bude prostřednictvím Červeného kříže nebo eh, UNHCR, to, budou takové, to bude to první kolo akcí. Pak tam bude soustavné posuzování potřeb, jak už jsem říkala, zatím je to takové primární fázi, ale také s UNHCR a s dalšími agenturami OSN, které tam pracují, jsme v kontaktu. Musí tam také panovat sdílené porozumění toho, že problémem je to, že velká část těch lidí vlastně nejsou ani v těch uprchlických táborech, ale žijí mimo uprchlické tábory. Často to jsou nejchudší části Turecka a mají jasně definované potřeby. Je to základní pomoc, jako, je, mm, jako je, jsou potraviny, základní přístřeší také, aby děti mohly chodit eh, do školy, eh, určitá psychologická pomoc dětím. Ehm, také bude zapotřebí posílit stávající infrastruktury, rozvoj komunitních služeb, komunitních, cer, eh, komunitních center, také základní zdravotnické služby a, jak už jsem říkala, také i ještě podpora místních infrastruktur. Opravdu je to jasně cílené na uprchlíky a jejich hostitelské komunity a není to na žádné jiné akce, které, jak chápu, by znepokojovaly Evropskou komisi nebo Evropský parlament. Opravdu zatím je to všechno předběžné, všechno to probíhá, budeme vás celé jistě informovat o aktuálním vývoji, jakmile budeme mít ujasněné některé další věci. No a s tím se ještě váže kondicionalita, to je třetí velké téma, o kterém jste se zmiňovali. Jak už jsem říkala v úvodu, uprchlický nástroj pro Turecko je součástí strategického plánu mezi EU a Tureckem. Je tam naprosto jasná kondicionalita. Jsou tam akce a zapojení tureckých orgánů a samozřejmě jak jsem také říkala, ty peníze nebudou uvolněny jako jedna velká jednorázová částka, kterou někam pošleme. Jde o to, že postupně, krok za krokem, budou ty peníze posílány na jednotové projekty v těch fázích projektu. Um, bude to eh, část zejména v roce 2016, ale část těch peněz bude vlastně až na rok 2017. Řídící výbor to bude všechno kontrolovat a vypracuje takový rámec, který zajistí dodržování kondicionality. Někteří z vás eh, naznačovali, že tam nemusí dojít ke splnění eh, slibů, zejména členské státy, ale já chci říct, že členské státy, některé členské státy už bilaterálně byly velice velkorysé vůči Turecku. To samozřejmě nesmíme eh, opomíjet, takže jsem velice ráda, že na to mohu upozornit i zde. Paní Vana se ptala, jak to bude s tím dokumentem, který se včera rozesílal eh, na Koreperu, že tedy celé 3, biliard, celé 3 miliardy by měly být uvolněny z rozpočtu EU. Byl to spíše návrh Francie a Německa, ale Koreper to rozhodně nepodpořil. Jak jsem říkala, ty jednání probíhají, my si tady na iPhonech píšeme, jak to vypadá na radě, ale zatím to určitě ne- neexistuje žádné takové rozhodnutí rady v tomto smyslu, ani žádný takový návrh. O kondicionalitě už jsem hovořila. No a poslední. Jenom se ještě zmíním o rychlosti celé této akce. Musím říct, že v posledních měsících jsme byli svědky toho, že evropský rozpočet je nástroj, který mnozí nepovažují za dostatečný na to, aby bylo reagováno na tyto výzvy, ale zároveň tam jsou určité flexibilní prvky v tomto rozpočtu, které nám umožňují reagovat alespoň na určité eh, výzvy do určité míry. V loňském roce třeba došlo eh, k řecké krizi, byl to červen a červenec a mm, Evropská unie eh, na to dokázala reagovat v roce 2015-2016 se na to našly prostředky prostřednictvím převodů v, pro, v rozpočtu, takže byli jsme schopni na to reagovat. Pak byla krize v odvětví mlékárenství, tam jsme také byli schopni zareagovat. Um, evropský rozpočet eh, navýšil svůj roz, byl mm, 700 milionů eur. A teď je to vlastně, teď je to další krize. Musíme um, si uvědomit, že některé věci jsou pozitivní. Chceme reagovat na opatření, eh, chceme reagovat na ty krize, ale nemůžeme přinášet příliš nějaká kreativní řešení. Musíme využít veškeré právní, eh, nebo musíme se dodržovat veškeré právní základy. Um, i když my jsme vlastně placeni i za to, abychom hledali nějaká nová kreativní řešení v rámci rozpočtu. Eh, já doufám, že o tom ještě budeme eh, schopni podrobněji hovořit v těch následných měsících. To je také důležité, aby Evropané i uprchlíci opravdu viděli, že tam jsou výsledky této iniciativy. Já ještě dám stručně slovo Silvánovi, aby popsal ten mechanismus účelově vázaných příjmů, aby řekl, jak to vlastně funguje. Děkuji, pane předsedo. Tedy těch dodatečných 2,5 miliardy, eh, zda to bude součástí toho rozpočtu. Ano. Jak to bude ale fungovat v praxi? na základě ustanovení, se kterým počítá finanční nařízení, které umožňuje dárcům, kteří přicházejí zvenčí, přispívat na určité dané záležitosti a účastnit se rovněž i té implementace. Tedy účelově vázané příjmy navýší peněžní prostředky, které už byly vyčleněny na konkrétní záležitosti, v našem případě humanitární pomoc. A komise z tohoto důvodu bude mít více prostředků k dispozici na implementaci právě těchto politik. A v tomto konkrétním případě, když máme konkrétní cíl e, pomoc uprchlíkům v Turecku, tak se to týká toho. Formálně to ale není součástí autorizačního řízení rozpočtu, tedy neproběhne to v rámci toho cyklu, ale to, co bude k dispozici v letech 2016 až 17, tak bude navýšeno o 2,5 miliardy. Způsobilost jelikož eh, tato. Znamená to tedy, že tady bude specifický nástroj, no tak to by byl tedy vlastní rozpočet Evropské unie nebo něco extra? Jedná se o unijní rozpočet s konkrétní rozpočtovou linii, která umožňuje výdaje na základě eh, právních aktů, které s ním souvisí a otázka zněla, jaký typ činnosti lze financovat. Díky nástrojům před vstupním před přistoupením Unie, tak se to týká humanitární pomoci a to platí i pro kontrolu. Tady pan Valic se ptal, kdo to pak bude kontrolovat. Jelikož implementace a ty implementační nástroje máme, k dispozici, tak tam budou platit i všechny kontrolní mechanismy. Nebude tam žádná omezená kontrola, nic nám nebude scházet, vše bude řádně kontrolováno. Děkuji. Takže rozpočet 2016, tam se zapíše miliarda 500 tisíc milionů dodatečných příjmů, to znamená polovina z 2 milionů 500, 2 miliard 500 tisíc, které členské státy musí platit. Um, so, ils eh, sont pas inscrits, c'est que la disponibilité en 2000... No, nejsou zapsáni, ale nepsány, ale ty prostředky pro akci ve prospěch uprchlíků v Turecku bude eh, navýšena. Tato část eh, externí není součástí cílů autorizace rozpočtové autority, protože podléhají kontrole členských států. No dobře, ale tak co? Tak to bude vydáno a objeví se to také v rozpočtu, to znamená ten, ta miliarda 500 tisíc dodatečná a to taky uh, umožní financování té miliardy 500 tisíc, které jsou určeny pro ty nejrůznější položky, které potřebujeme pro humanitární pomoc? Není to tedy nějaký svěřenecký fond stranou? Entre les états ne, tady jasné přerozdělování mezi jednotlivými státy. To, co navrhla komise, bylo, aby se základ udělal podle HDP jednotlivých členských států a všichni postupovali podle těchto pravidel. Takže jediná věc, která chybí, je dohoda mezi členskými státy, že? Ça. Mais on est à la veille de Noël. Et on a le droit de rêver quand même. Vous en aviez terminé Vous nous... Jste ukončili, připomínali jste mi, že ještě třeba vědět, jak to vypadá s těmi svěřeneckými fondy. Kolik to bylo pro členské státy? Miliarda 500 tisíc? Já vám radši odpovím písemně protože vám chci říct ta nejaktuálnější čísla. No, děkuji vám mnohokrát za všechna tato upřesnění. Děkuji tlumočníkům a upřesňuje, že komise rozpočtu se zase sejde. Delegace pojede únor příštího roku do Turecka od 10, 8. do 10. asi a to eh, bude příležitost, abychom viděli, jakým způsobem bude moci být eh, organizován tento příspěvek pro to, abychom pomohli uprchlíkům a nepřicházeli do Evropy. Je avait-il d'autres questions? Máte nějaké jiné otázky, pakli že ne? Le prochain, la prochaine réunion se tra... Sejdeme se příští rok v Bruselu 20. 25. 28 ledna a přeji vám eh, krásné Vánoce a šťastný nový rok. A dámy a pánové, každý, kdo přispěl k tomu, že jsme tak dobře pracovali.